Everybody who didn't want to follow the intermeeting could leave now. The... K, prosím, opusťte sál, pokud nechcete sledovat jednání výboru INTA. Naše jednání samozřejmě nesmírně zajímavé, já vám mohu jenom doporučit, abyste zůstali, ale buďte prosím potichu. Nyní zahajují zasedání výboru INTA. Prvním bodem je schválení pořadu jednání. Pan Fízes požádal, abychom odložili jeho zprávu na příští jednání, jinak jsem žádnou další žádost neobdržel. Pokud nejsou námitky, tak navrhuji, abychom tento bod odložili, dobře. Bod 3 je schválení zápisu z jednání 28. až 30. srpna 2018, takže eh, tento zápis můžeme pokládat za schválený, pokud do konce naší dnešní schůze nebudou předloženy žádné námitky. Takže to je stejný postup. Seznámíme se s výsledky poslední schůze koordinátorů z 29. srpna. A bod 5. Jistě to víte, toto jednání se také vysílá na webu, takže vás vítám všechny celý Lisabonem přes Lüneburg od Talinu až eh, eh, nevím kam, tedy vítám všechny, kteří nás sledují na obrazovce. Máme k dispozici tlumočení. Prosím tedy, abyste hovořili eh, hlasitě a jasně a mírným eh, tempem, aby bylo možné vaše projevy překládat. Je tu pan Hansen, který je novým členem našeho výboru. Já ji znám už tolik let. Přišel místo paní Vivian eh, Redding, která nyní bude působit v lucemburském parlamentu. Pan Hansen je plný energie a připojil se k nám bezprostředně poté, co se také vydal s naší parlamentní eh, delegací do Tokia. Je opravdu velice aktivní, takže já mu děkuji a vítám ho mezi námi. Dále můžeme přistoupit k elektronickému hlasování. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva která se týká eh, využití eh, potenciálu globalizace, obchodní aspekty. A eh, po kontrolním hlasování budeme hlasovat o této zprávě. Takže teď testovací hlasování. Hlasujte, prosím. So we have still two members. Ještě dva dvě kartičky, které neodevzdaly svůj hlas. Tedy ještě jednou. Prosím, ještě jednou. Kontrolní hlasování. Two members are not voting. So. Dva členové tedy nehlasují, ale v každém případě končím kontrolní hlasování a teď začneme. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 35. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Ano, 36. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. 37, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Kompromis 7, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 41, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. 42, kdo je pro, proti, držel se, Domnívám se, že byl zamítnut. Ověříme to. Hlasujeme o 42. Hlasujte, prosím. And the board closed. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 44, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 57. Kdo je pro? Proti? Držel se? Myslím, že byl přijat, ale ověříme to. 57, zahajuji hlasování. And the vote is closed. A hlasování je u konce. Návrh byl jasně přijat. 58, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 59, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 66, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit. Dnes se sedíte tak daleko a je poměrně obtížné sčítat hlasy. Takže 66 eh, eh, zahájí hlasování a hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že byl přijat ale ověříme to. Elektronické hlasování u 69. A hlasování u konce. Jasně přijat. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 80. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 82. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? proti, držel se, přijat. 90, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 91, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 92, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 93, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 13a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 101. Odpadá. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Je 132. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. Další odpadají. Teď 139, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 140, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Ověříme to, dobře, 140, zahajují hlasování. Hlasování je u konce, návrh byl přijat. Kompromis 17. Pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Možné doplnění 141, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Jméno, požadavek na jmenovité hlasování, jmenovité hlasování u kompromisu 17 bis zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 149, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Ověříme to. Zahajuji hlasování 149. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že byl zamítnut. Ověříme to. 150. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Prosím, zvedejte eh, eh, pořádně ruce. 151, kdo je pro? Proti? Držel se? Myslím, že byl přijat, ale ověříme to. 151, otvírám hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 152, kdo je pro? proti, držel se, zamítnut. 153, kdo je pro, proti, držel se, tak to ověříme. Zahajuji hlasování ke 153. Hlasování je u konce a návrh byl jasně přijat. 154, kde pro? Proti? Držel se? Přijat. 155. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 158. Část tohoto pozměňovacího návrhu tím hlasováním zahajuji hlasování. a hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 162, kdo je pro, proti, držel se zamítnut. Kompromis 20, kdo je pro, proti, držel se přijat. 21, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 175, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 182. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnut. 189. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 183. Kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že byl přijat. Ověříme to. 183. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce a návrh byl jasně přijat. 184. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 190, kdo je pro, proti, zdržel se, to ověříme. Zahajuji hlasování ke 190. Hlasování je u konce. Je to velice těsné, ale zamítnuto. 191, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tak to ověříme. Zajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. 192, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. Ale Ale problém je ten, že máme 39 členů v místnosti, ale jenom 38 z nich hlasuje, takže tu je možnost, že se tedy eh, těch ta většina trochu změní, není možné toho jednoho člena identifikovat. Kompromis 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 207. Kdo je pro? Takže ještě jednou 207. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 208. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. 211, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 2, pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, přijat. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 4, kdo je pro, tak to ověříme. 23. Kontrolní hlasování k návrhu 23. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut jak jsem říkal. Kompromis čtyři, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Kompromis pět, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 31, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 32, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. 1, kdo je pro, proti, Jsou tu nějaké námitky? Navrhuji, abychom společně eh, hlasovali eh, o těch citations. Ano, jedna je tu eh, námitka, budeme tedy hlasovat jednotlivě jednička, přijat dva pro, proti, držel se přijat tři pro, proti, držel se přijat. 4 pro, proti, zdržel se, přijat. 5 pro, proti, zdržel se, přijat. 6 pro, proti, zdržel se. Tak tady je ten rozdíl, zdržel se, přijat. 6 pro, proti, zdržel se, přijat. 7 pro, proti, zdržel se, přijat. 8 pro, proti, zdržel se, přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat. 10 pro, proti, zdržel se přijat. 11 pro, proti, zdržel se přijat. Nyní stanoviska různých výborů. Nejprve Agri. Agri 2 pro, proti, zdržel se zamítnut. Agri 4, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Agri 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 12 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Agri 12, zahájí hlasování. A Hlasování je u konce, myslím, že to bylo přijato. Je tu hodně zelených hlasů, takže přijato. Agri 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tak to ověříme. Agri 16, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. A když 19, kdo je pro? Proti? Držel se? Tak ještě jednou zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Agri 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Tak to ověříme. Agri 20. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Agri 21, kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Agri 23, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Agri 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. kdy 26, kdo je pro, proti, zdržel se, Tedy ještě jednou zvedněte pořádně ruce, kde pro? proti, držel se, přijat. Agri 27, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. 28, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 38, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 40, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní stanovisko výboru Kult. Kult 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Pět, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Osm, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kalt. Devět, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kalt 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kalt 11, kdo je pro, proti, zdržel se, Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to. Kalt 11, zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kalt 12, kdo je pro? Proti? Držel se? Ještě jednou. 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kalt 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. 17. zahajují hlasování. Eh, hlasování je u konce a návrh byl přijat. Kalt 19. Kdo je pro? proti, držel se, tak to ověříme. Hlasujte prosím, kód 19. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Kód 20, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 21, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 23. 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to. 28, hlasujte prosím. A hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ještě jednou. Hlasujte prosím o třicíce. A hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 31, kde je pro? Proti? Zdržel se přijat. 32, kde je pro? Proti? Zdržel se přijat. 34 pro, proti, zdržel se přijat. 35 pro, proti, zdržel se přijat. 36 pro, 36. Kdo je pro? Dobře. Proti? Zdržel se? Zamítnut. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. A teď přejdeme ke stanoviskům výboru DVD dv 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 9. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. TV 18, kdo je pro, proti, držel se, přijat. 19, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 20, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 25, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 26, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 28, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Nyní stanovisko výboru Jury. 6. Kdo je pro? Proti? Držel se? Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme to. E, myslím, že byl přijat. Omlouvá se předseda. And the vote is closed. And... Končím hlasování a je to přijato. Jury 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Jury 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Jury 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Okay. And the vote is... A hlasování je ještě jeden člen SD je tady navíc. Teď končím hlasování. Je to přijato širokou většinou a pár lidí se zdrželo. Blahopřeji zpravodaj. Takže teď si uděláme minutovou přestávku aby pokud někdo chce odejít, mohl odejít. A možná vy lidé, co sedíte vzadu, přijďte ke mně blíž. Takže vážení kolegové vzadu, prosím, eh, přisedněte blíže. Máme dnes spoustu hostů a pár důležitých záležitostí, takže kdybyste se mohli přesedět dopředu, bylo by to velmi užitečné. Okay, dear colleagues, so I... Vážení kolegové, takže pokračujeme v našem zasedání a máme bod číslo 5, eh, oznámení předsedy, k tomu se ještě vrátím. Protože dnes je to takový smutný okamžik v historii našeho výboru, protože Miriam Kortevek, eh, která pracovala na sekretariátu INTA přes sedm let, odchází ze sekretariátu INTA je velmi zkušená, zvládla spoustu komplikovaných eh, agent, takže nám bude opravdu velmi chybět. Děkuji za vaši práci a hodně štěstí do budoucna. Naštěstí neodejde z parlamentu, bude pomáhat naší práci na dohodovacím řízení a spolurozhodování, takže se určitě ještě uvidíme. No a teď přistoupíme k velmi zajímavému a důležitému bodu, a to je otázka blockchain. Já jsem přesvědčen, že toto je jeden z nejvíce vzrušujících bodů, které budeme řešit v tomto funkčním období. Je to věc, která bude důležitá pro veřejnost za pár let, ale měli bychom na to být připraveni. A teď dám slovo zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi ráda, že mohu řešit tuto záležitost. A Představím tedy svou zprávu z vlastní iniciativy, která se týká tohoto bodu a zdůrazním některé závěry. Je to skutečně vzrušující oblast, kde dochází každodenně k inovacím a myslím si, že je opravdu zásadní, aby se s nimi všichni více seznámili, protože blockchain to nejsou jenom kryptoměny. Moje zpráva zohlední roli technologie blockchain v mezinárodním obchodě. Je důležité vzít v úvahu, že jak se ty technologie využívají, odpovídající aplikace a rozdělení mezi soukromými a veřejnými blockchainy bude ještě zjevnější. Další vysvětlení definicí a toho rozhodnutí, které jsem učinila, najdete ve vysvětlujícím prohlášení. Já si myslím, že je zde obrovská příležitost, jak využít blockchain v mezinárodním obchodě. Zdůrazňuje několik oblastí, kde blockchain může zlepšit prostředí pro podniky. Moje zpráva se zabývá tím, jak by se mohla posílit obchodní politika EU, tím, že by se začlenil blockchain do jejich operací. Velmi často diskutujeme o nedostatečném využívání dohod EU o volném obchodu z různých důvodů. A jedním z důvodů jsou složitá pravidla pro preferenční přístup. A blockchain může ten proces velmi zjednodušit, proces dokládání původu a souladu. Také v obrané politice se to může využít pro přístup na trh. A také rozvojová agenda by z toho mohla těžit, protože by se zlepšila implementace GSP, GSP plus a dalších protokolů. Blockchain může také modernizovat eh, vytváření a alokaci tarifních kvot a také výměnu informací mezi celními orgány a dalšími partnery. Kvóty mohou být lépe odráženy v produkci Moje zpráva se také zaměřuje na aplikaci blockchainu na externí aspekt celní. Může posílit transparentnost po celém délce dodavatelského řetězce a může také zvýšit stabilitu podniků a důvěru. Odstranění překážek v mezinárodním obchodě díky blockchainu by mohlo zvýšit výměnu až o 15 Díky tomu by celní orgány získávaly z primárních zdrojů přesné informace. Používání těchto technologií by eh, mohlo také poskytnout eh, přesné a aktuální informace o zboží, které přichází do EU. Tím by se posílila jak kontrola, tak eh, řízení rizika a také by se zjednodušily inspekce. V této chvíli bych ráda řekla, že další prvek mé zprávy, kterou pokryji, bude se týkat toho, jak software v oblasti blockchain může posílit eh, schopnosti odpovídajících orgánů sledovat eh, kriminální aktivity, především eh, praní špinavých peněz. Ovšem jsou zde věci, které ještě musí být vyřešeny, aby se blockchain mohl rozvíjet je důležité, aby byly zajištěny bezpečné datové toky, abychom se mohli eh, bránit eh, podvodné dokumentaci. síť, kde budou soukromá povolení, může zajistit eh, důvěru pro výměnu dat z různých zdrojů. Moje zpráva také zdůrazňuje, že je třeba více prostudovat vztah mezi blockchainem a také implementací GDPR. Blockchain, technologie blockchain může přinést řešení pro implementaci GDPR protože obě dvě věci jsou založeny na stejných principech. Mají zajistit eh, zajištěná data. GDP, GDPR by měl mít pouze omezený dopad na obchodní výměnu prostřednictvím blockchain, protože je třeba rozlišovat mezi osobními a neosobními údaji. Interoperabilita různých systémů blockchain je zásadní proto, aby se vytvořil ekosystém, eh, kdy podniky a také veřejné orgány mohou eh, využívat výhod technologie blockchain. Je třeba vytvořit nové systémy, které budou kompatibilní s existujícími digitálními aplikacemi a jinými blockchainy. Pokud o rozšiřování mezinárodních obchodních sítí, tak zde vzniká několik otázek. Jaký protokol bude používán, co se stane, když budeme obchodovat se zeměmi, které používají jiný protokol. Komise musí proskoumat, prostudovat tyto výzvy, protože je to zásadní pro fungování technologie blockchain. Malé a střední podniky by mohly být jedním z největších příjemců těch výhod eh, vyplývajících z technologie blockchain, protože by pro ně bylo mnohem jednodušší interreagovat s celními orgány a jinými orgány a tím by mohli lépe růst, lépe exportovat. Blockchain by také mohl usnadnit komunikaci mezi různými podniky a zjednodušit podnikání. Na závěr tady mám několik doporučení pro komisi. Je zásadní, aby komise vycházela z existujících iniciativ, jako například EU blockchain partnerství a EU blockchain observatoř, aby se posilovalo mezinárodní partnerství v oblasti těchto technologií. Máme také mezinárodní piloty, kteří jsou uplatňováni v dodavatelském řetězci EU. Je třeba poskytnout odpovídající úroveň jistoty a podpořit inovaci. To by mohlo být velmi pozitivní. Na tom by se mohlo dále stavět. Týkalo by se to takových oblastí, jako je soulad, zdaňování a celní otázky. Důležité je také podpořit interoperabilitu, to je zcela klíčové. To jsou věci, které si zaslouží pozornost a já se těším na plodnou diskuzi s kolegy tady ve výboru i s komisí. Musíme se ujistit, že budeme skutečně lídrem v této technologii. Musíme, a to se týká tedy nejen rozvoje regulačního prostředí a politik, ale také využívání technologie jako takové. Doufám, že moje zpráva bude impulzem pro diskuzi v komisi a parlamentu. Možná už se tomu tak stalo. A teď bych ráda přivítala vaše vstupy a děkuji také tlumočníkům za to, že přetlumočili mé velmi technické úvodní slovo. Děkuji, teď dám slovo stínovým zpravodajům. Maximálně na dvě minuty. Nejdříve tedy EPP. Thank you very much. Děkuji. Ze všeho nejdříve chci poděkovat paní McLarkin za skvělou zprávu. Myslím si, že je to vhodný výchozí bod pro nás, pro EU, abychom proskoumali možnosti, jak technologie jako blockchain mohou eh, posílit eh, naši obchodní politiku tím, že zjednoduší obchodní procesy. V čase, kdy mezinárodní obchod je pod palbou, by blockchain mohl vytvořit příležitost pro transparentnější a nákladově efektivnější obchodování a také lepší kontakt mezi různými trhy a obchodními partnery. Ale jsou zde překážky, které musíme překonat. A to jsou procesy založené na papíru, manuální procesy z uplynulých desetiletí. K tomu se váží velmi komplikované procesy, které musíme překonat. Maloobchodníci a velkoobchodníci hledají kvalitu produktů a také jim záleží na důvěře a transparentnosti. Také když se nahradí to papírové monstrum novými technologiemi, tak viditelnost v průběhu celého dodavatelského řetězce bude zvýšena. Tím pádem všichni spotřebitelé budou lépe chráněni a podniky budou moci se lépe přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Především malé a střední podniky by mohly mít prospěch se zavedení blockchainu do mezinárodního obchodu. Tím by se jim také zkrátil čas, který vynakládají na administrativní postupy. Také celní řízení by se zjednodušilo. Ovšem blockchain není kouzelným řešením všech problémů, ovšem může vrátit důvěru do dnešního komplexního a globalizovaného světa. Může dát podnikům novou důvěru v obchodní systém. Pořád je zde spousta otazníků, více otazníků než odpovědí. Je třeba vyřešit technické problémy tím, že se budou implementovat řešení blockchain, jako například pravidla na ochranu osobních údajů. Blockchain je technologie, nová technologie, ve které musíme být lídrem, ale zároveň musíme umožnit eh, této technologii, aby se dále rozvíjela, protože má velký potenciál pro budoucnost. Děkuji, SD. Thank you, Chair. First, I would like to thank the... Děkuji. Chci poděkovat zpravodajce za návrh zprávy. Myslím, že ten text je vyvážený má pozitivní přístup, který chce vrhnout více světla na technologie blockchain a její možná využití v oblasti mezinárodního obchodu. Souhlasím s tím, protože si myslím, že je zásadní, aby Evropská unie byla i nadále inovativní a aby v obchodní politice také přistoupila k digitalizaci. Musíme to udělat, abychom byli konkurenceschopní a vytvořili pracovní místa ve stále digitalizovanějším světě. Myslím si, že teď je vhodná chvíle vyslat jasný signál ke komisi a členským státům, aby se více zapojili do analýzy možnosti využívání technologie blockchain pro jednodušší, efektivnější a modernější obchod musíme mít na paměti, že technologie blockchain není řešením všech problémů. V oblasti mezinárodního obchodu si dokážeme představit využití, která by mohla být přínosná a mohla by vytvořit důvěru tam, kde důvěra chybí. A proto by se Evropská unie měla podívat na to, jaké přínosy zde mohou být a v jakých oblastech. V návrhu zprávy jsou zde některé věci, které bych chtěl posílit za komisi bych rád zdůraznil, že je nutno, aby důkladně provedla analýzu a podporovala výzkum. To potřebujeme, aby se více rozšířily znalosti. Za druhé bych rád zdůraznil poskytnutí pokynu, aby se stimulovalo uplatňování v náležitých oblastech, které mohou mít z této technologie výhodu. A potom potřebujeme bezpečné prostředí pro podniky, které budou používat tuto technologii v obchodě. To je důležité ve chvíli, kdy možná je příliš brzy na vydávání norem a standardů. Pro mou skupinu je zásadní vyřešit obavy spotřebitelů a čím dál uvědomělejší veřejnosti. Chtějí vědět, že zboží, které kupují, je produkováno eticky a udržitelně. Nemělo by být produkováno za nevhodných podmínek, které vedou k porušování lidských práv. Děkuji. Ano, ale já jsem skončil, protože jste mě zastavil. Výborně, děkuji. Liberálové. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Nejprve srdečně děkuji paní zpravodajce. Myslím si, že její návrh je velmi zdařilý. Nabízí možnost takového eh, komplexního přehledu a vhledu do této problematiky. Blockchain je zajímavý tím, že data jsou nezměnitelná a to znamená, že je možné, aby se zobrazili v dodavatelském eh, nebo dopravním řetězci velmi bezpečně a proto doufáme, že náklady za dokumentaci a ukládání dat v rámci vývozu a dovozu by tímto způsobem mohly klesnout, eh, pokud by se začala tato technologie uplatňovat. To by bylo pro malé a střední pod podniky eh, výhodné, protože by se snížily jejich náklady. Další oblast eh, tady také byla zmíněna, to je oblast celních úřadů, pro ně to bude mnohem eh, lépe sledovatelnější a pro malé a střední podniky by to opět znamenalo nižší náklady eh, na výměnu dat. Takže malé a střední podniky eh, jsou tady těmi, kteří z toho budou mít zisk. Samozřejmě bychom potřebovali bezpečný právní rámec, aby to mohlo fungovat. A proto je důležité, aby byla aktivní komise. A samozřejmě to velmi cíleně zaměřila na oblast obchodu. Ono nemá smysl, abychom tady teoreticky diskutovali. Musí se to opravdu velmi konkrétně eh, uplatnit na problematiku obchodu, tak abychom velmi rychle a efektivně celou věc mohli eh, začít eh, provádět v praxi. Pak máme několik malých připomínek ke zprávě. Já k tomu předložím pozměňovací pozměňovací návrhy. Eh, jednak to, že bychom chtěli posílit oblast open source a potom samozřejmě také interoperabilitu a bezpečnost dát. To je pro nás důležitý aspekt a výzva a samozřejmě nás zajímá také ochrana eh, dát z právního pohledu. V tuto chvíli ale děkuji a pozměňovací návrhy dodáme dodatečně. Děkuji a za zelené má slovo Klaus Buchner. Děkuji. Chtěl bych poděkovat zpravodajce a to skutečně nemyslím nějak formálně, myslím to od srdce a upřímně, protože ta zpráva od ní je velmi dobrým východiskem pro další diskuze. Myslím si, že eh, mnohé eh, možnosti uplatnění se tady již zmiňují. Pro mě eh, je důležité usnadnění obchodu, a to zejména pro ty nejméně rozvinuté země. A potom samozřejmě to, že to skýtá možnost omezit korupci a nelegální eh, aktivity. Eh, tam je možné zakr- zakročit systematicky právě díky distributed technology, DLT. Tato technologie ovšem samozřejmě může vést i ke komplikování obchodních cest. Některé eh, typy digitalizace se totiž eh, již v minulosti třeba nepovedly a tady musíme dávat velký pozor. Tady ta technologie musí být eh, nasazena správným způsobem, na to musíme dbát. Druhá věc je ochrana údajů a ochrana soukromí, protože to tím nesmí rozhodně utrpět. Paní McClarkin to tady již zmínila, ale um, Eh, jak tomu předložím několik pozměňovacích návrhů a již se těším na dobrou spolupráci. Děkuji. Tiziana Begin, EFDD. Grazie, presidente. Kolegia... Děkuji. Kolegové, uplatňovat blockchain blockchain v mezinárodním obchodě je inovativní myšlenka. Byla bych ráda, kdyby se Evropa stala průkopníkem. Blockchain je proces výměny informací, která je založena na rejstřících, které téměř není možno sfalšovat. Takže je to obrovská výhoda oproti centralizovanému řízení když máme na mysli vytvoření mezinárodního systému pro výměnu údajů. Já jsem se hodně zabývala celní politikou a jsem toho názoru, že blockchain použitý v mezinárodním obchodě by mohl zjednodušit proces proclívání, výměna informací mezi celními orgány, podniky, ale také bezpečnost eh, zboží, které je přiváženo, by určitě zvýšilo možnost bojovat eh, proti padělkům. Využití blockchain by umožnilo větší transparentnost ohledně původu zboží. Tím bychom mohli efektivněji bojovat proti nelegálnímu dovozu. Pokud jde o vývoz, blockchain by mohl vývozcům pomoci tím, že zjednoduší doprovodné dokumenty tím pádem by bylo možno vyvážet levněji a plně využívat obchodní možnosti, které často vůbec podniky neznají. Proto chci poděkovat a eh, zpravodajce McLarkin za skvělý návrh, eh, který vítám. Předložím pozměňovací návrhy ke zlepšení textu a určitě my i celé hnutí pět hvězd bude přispívat k tomu tak důležitému tématu. Doufám, že Evropská komise začne co nejdříve analyzovat, jak nejlépe uplatnit blockchain v mezinárodní politice a co nejdříve vydá strategický dokument. Možnosti, které přináší blockchain, jsou četné, proto nesmíme ztrácet čas. Velmi dobře vím, že normy nedokáží jít ruku v ruce s technologickými inovacemi, ale teď by to mělo být jinak. Děkuji. Děkuji. A Zague Anne-Marie Miner. An Emma McClarkin en andere schaduwrap. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní McClarkin a stínovým zpravodajům. Blockchain je samozřejmě nesmírně zajímavé téma, skýtá eh, četné možnosti, ale zároveň jsme i k některým věcem kritičtí. Některé z těch kritických věcí bych chtěla zmínit, protože občané přece mají právo na to být zapomenut. Jak to je eh, v souladu s blockchainem? Protože cokoliv, co vložíte do blockchainu, už tam prostě zůstane. A blockchain eh, sice slouží anonymitě, ale i pseudoanonymitě, takže identita se mm, zakóduje a osobní údaje také. A pokud eh, někdo spojí jméno s tím kódem, tak potom vše, co jste v blockchainu dělali, bude spojeno s vaším jménem a, a bude to veřejné. A to přece není e, v souladu se základním nařízením o ochraně údajů. E, ta technologie blockchainu je samozřejmě také velmi e, komplexní, což znamená, že se na ní jistě zaměří i hakeři a proto je důležité vše kontrolovat. Když e, třeba e, si představíme aplikace veřejných e, orgánů, tak musí přece existovat i náležitá legislativa. A, a Eh, dříve, pokud jde o banky, tak tam se také dříve důvěřovalo na těm vnitřním kontrolním systémům. Přesto to pak přineslo problémy. S blockchainem je to stejné. Jak eh, chceme k tomu přistupovat, regulovat kontrolu, jaké zá, pojistky nebo záruky jsou tu vůbec u této technologie možné? Na to vše si musíme odpovědět. Potom ještě i aspekt životního prostředí. Hmm. Musíte mít znalosti o počítačích, protože čím komplexnější ten blockchain bude, tak tím více energie eh, ten systém spotřebuje. To platí pro Bitcoin, ale i pro jiné využití blockchainových technologií. Otázka je, co můžeme konkrétně udělat eh, to si musíme položit, tuto otázku si musíme položit a potom to musíme i zakorporovat do toho systému. Pan Luca de Carli eh, za komisi DigiTrade, Head of Unit. Děkuji, pane předsedo. Komise samozřejmě eh, sdílí zájem vašeho výboru o tuto technologii, také to považujeme za velice eh, vzrušující. Může to otevřít četné možnosti, ale samozřejmě není to žádné zázračné řešení. DG Connect samozřejmě v tuto chvíli eh, sleduje blockchain, zabývá se jim, je tady celá řada horizontálních otázek a jedna věc, kterou bych chtěl vyzvednout, je, že je to eh, možná dobré pro obchod a řetězce, to může poskytnout větší transparentnost, ale vlastně nevíme nic o spolehlivosti těch informací, které jsou do blockchainu vkládány. Takže když se tady hovoří například eh, o aplikaci pro pracovní eh, standardy, tak tady bychom museli nejprve zjistit, jakým způsobem je to certifikováno, než je to do toho blockchainu vloženo. A potom ehm, samozřejmě vám teď, teď dám slovo kolegyni, která eh, řekne pár slov. Já tady plně souhlasím s poznámkami kolegy. Samozřejmě velmi vítáme tuto zprávu eh, která následuje i akční plán eh, FinTech, který byl schválen tento rok. Sledujeme tuto strategii a jedna akce, kterou jsme Eh, jedna z prvních akcí, kterou jsme provedli, bylo, že jsme udělali určitou reformu na počátku tohoto roku ohledně eh, blockchainu. Eh, je tady asi 1500 různých zúčastněných stran na jedné platformě a, a, máme tady dvě skupiny. Jedna se zabývá případy, jak se využívá blockchain vedle finančních nástrojů a finančních služeb. Je ten dodavatelský řetězec velmi rozsáhlý, je tam celá řada případů a my to sledujeme. A potom druhá skupina, ta se zabývá regulačním rámcem a to za účelem pochopit, jaká je současná situace, jaký je vývoj e, této technologie, jak to vypadá a snažíme se e, sdílet poznatky e, o osvědčených postupech a snažíme se samozřejmě také poskytnout větší právní jistotu, e, aby jsme pochopili, co musíme právně ošetřit. A, a stejně tak jako u GDPR, i tady to sledujeme velmi pečlivě s ohledem na různé obavy i soukromí dát a řešíme to. Máme tady také otázku kompatibilitu, kompatibility blockchainu s našimi pravidly. A pak je tady další oblast, ta se týká interoperability. Interoperabilita eh, tou se také zabýváme, pracujeme na mezinárodní standardizaci, máme zvláštní skupinu, která se zabývá eh, prací na mezinárodní úrovni, kde se zabývá právě interoperabilitou, je to důležité. Děkuji. Slovo má opět Emma. Děkuji eh, stínovým zpravodajům za připomínky. Samozřejmě, eh, že tyto příležitosti přinášejí i výzvy, je to komplexní technologie a my máme možnost eh, se nenaučit ji chápat a, a třeba odstranit překážky v obchodu a Eh, když nám něco takového nabízí, tak eh, se musíme zabývat tou technologií a musíme se zamyslet nad tím, jak zvýšit důvěru nejenom pro podniky, ale i pro občany, tak abychom vytvořili politiku v oblasti mezinárodní obchodě a mohli používat tuto technologii. Evropská unie by tady měla být eh, lídrem ve vývoji této technologie a v jejím nasazení. Jsem velmi vděčná za vaše připomínky, eh, vzala jsem je na vědomí, poznamenala jsem si je, pozměňovací lhuty můžete posílat do 11. Eh, října a těším se na ně, na spolupráci. Ano, 11. Eh, října 13 hodin, ne ve 12 hodin. Děkuji a další bod byl odložen na příští zasedání a tím pádem nás čeká bod číslo 9. A tady jde o rozdělení celních kvót v listině VTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie. Slovo má paní zpravodajka Kodelívek Vistut Rovol. teda. Děkuji, pane předsedo. O této zprávě už jsme hovořili. Jde o rozdělení celní, uh, celních kvót uvedených v listině VTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a jde také o změnu nařízení Rady číslo 32 2000. Eh, jde o velice technickou zprávu a mm, já si myslím, že je škoda, eh, kdyby opravdu v roce 2019 skutečně došlo k Brexitu, ale to už asi neovlivníme. Eh, tato zpráva se zabývá hlavně metodou rozdělení kvót mezi a, tedy a celních sazeb mezi EU eh, e 27 a Spojeným královstvím. Eh, základním principem je, že současná úroveň dovozu by měla být zachována a zároveň eh, by tady měl být jednotný, transparentní přístup pro celní sazby komise, kom, přístup komise uvítalo i Spojené království, i já a proto um, my Eh, bychom toto nechtěli měnit a chtěli bychom požádat kolegy, eh, aby se toho také drželi. Je to v podstatě určitý technický algoritmus, kde každý produkt podle tohoto algoritmu je mm, spočítán a eh, v podstatě tam nejde ani o nic politického. Je to v podstatě spousta matematických operací, ale to se nás zase tak nedotýká. Pro mě bylo velice důležité, aby ta metoda výpočtu nebyla vysvětlována v úvodních ustanoveních, protože já si myslím, že tam to nepatří. Je to eh, podstata zprávy a to znamená, že by to mělo být uvedeno v článcích. Za druhé, asi před sedmi lety nařízení eh, pro akta v přenesené pravomosti prošlo reformou byla tady obrovská práce v souvislosti se směrnicí Omnibus a tak dále. A z té zprávy to není zřejmé. Předložila jsem proto celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, které ten návrh v této věci právně aktualizují, protože jsem úplně nepochopila, proč eh, bychom v roce 2018 měli eh, se jaksi ohlížet na to, co bylo před eh, omnibusem jako důsledek Lisabonu v roce 2010. Takže tady je to spíše právní a technické povahy než politické a proto v této neklidné době snad budeme eh, mít eh, kvalitní legislativní základ. Děkuji za pozornost. Já vám velice děkuji a slovo mají stínoví zpravodaje Jové za SAD. Tu zřejmě stínový zpravodaj není. Někdo další, Emma McLarkin pro, za EKR. Vážení kolegové, tato dohoda eh, musí zajistit vůči našim partnerům ve VTO, že se nenaruší obchod tímto procesem stávající obchodní e, režim, e, že bude dále existovat. A e, to, co předložila tedy vláda Spojeného království, zajišťuje přístup na trh se zbožím po opuštění EU. A tady se objevují ty běžné závazky Týká se to tedy vstupu podle legálních mechanismů VTO a zpravodajka dobře vysvětlila některá ustanovení v návrhu komise eh, jako metodiku a také zdůrazňujeme, že je důležité, aby komise měla dostatečnou flexibilitu eh, pro provádění těchto ustanovení. Tento eh, mechanismus se použije, pokud se nepodaří uzavřít dohodu dohoda mezi oběma stranami. Já podporuji tedy komisu, aby využili eh, toho článku 28 při vyjednávání. Děkuji, děkuji mnohokrát. Mariče za Alde, ale není přítomna, tedy Klaus Buchner za Zelené. Děkuji mnohokrát. Jak jste již zaznělo, je to čistě technická záležitost a zpravodajka respektuje linii, kterou stanovila komise. My jakožto zeletí zastáváme jinou eh, eh, eh, linii, tedy rozdělení celních kvot po Brexitu. Je to návrh, který přinese určitou změnu. Víme, že celá řada zemí VTO bude mluvit do tohoto procesu a my nebudeme moci akceptovat navrhovanou dohodu. Již, již jsme předložili první stanovisko v tomto ohledu, ale jakožto zelení samozřejmě souhlasíme s tím, že bychom neměli eh, v této fázi respektovat takováto přání. Pokud eh, partneři VTO s tím nejsou spokojeni, tak by to měli měnit regulérním způsobem a to cestou řešení sporů v rámci VTO. Většina pozměňovacích návrhů se týká postupu eh, eh, prováděcích aktů a delegovaných aktů, eh, které představují rozdělení celních kvot v rámci VTO pro partnery. A zpravodajka zvažuje, že ty IS e a IAS jsou v rozporu s tím původním nařízením z roku 1992 eh, VTO eh, o rozdělení celních kvót a to je eh, velice právě dokument právní povahy je třeba rozhodnout, zda za tímto konfliktem stojí politický rozměr. Pokud ne, potom není zapotřebí, abychom se eh, vůbec eh, touto tematikou zabývali. Děkuji mnohokrát Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych zpravodajce poděkovat, i když eh, je to eh, zdánlivě zpráva technické povahy, má přesto daleko sáhlé dopady. Proto sdílíme zejména přístup eh, aktů v přenesené pravomoci. To znamená, že Evropský parlament se tím musí vždy zabývat, jak se budou rozvíjet vztahy k třetím zemím. A to nastává v tomto případě. A teď se dostáváme k politickému rozměru tohoto technického postupu a v současnosti je obtížné odhadnout, jaké eh, to bude mít dopady na eh, další země, pokud eh, se vystoupení Spojeného království podaří na základě dohody ve prospěch obou stran. Proto je dnes velice obtížné kdy tedy eh, vývoj je stále ještě otevřený, zaujmout konečný postoj. Proto se domnívám, že je to legislativní akt přípravné povahy. A to je tedy naše připomínka do této rozprahy, protože jde eh, o eh, změnu nařízení Rady 32 lomeno 2000. Děkuji pan Metkáty, podajka z, eh, k tomuto stanovisku za Agri. Děkuji, pane předsedo. Děkuji velice zpravodajce, že můžeme předložit eh, eh, názory našeho výboru. Výbor Agri si vyměňoval, bude vyměňovat názory na toto téma příští týden ve Štrasburku a je to velice důležitý dokument pro náš výbor, protože odvětví zemědělství e, tím bude velice e, dotčeno, jakmile budou rozděleny celní kvóty. Týká se to zejména zemědělského zboží a o tom musí být tedy diskutováno velice e, citlivě, aby evropský trh byl schopen absorbovat eh, zboží evropských zemědělců. Co se týče metodiky a rozdělení kvót, tak to je třeba, abychom eh, respektovali určitou eh, zranitelnost některého zboží. Je mi jasné, že metodika navrhovaná komisí byla společně dohodnuta mezi partnery a je třeba eh, dbát na to, jak to budou partneři skutečně využívat. A jsme proto, aby eh, to bylo v hlavním textu nařízení nejenom v bodech odůvodnění, aby to v budoucnu eh, zaručilo spravedlivé rozdělování celních kvót. Brexit, jak víte, je cesta do nejistoty a odchod Spojeného království znamená, že bude zapotřebí e, e, e, provést rozdělení celních kvot uvedených v listině a proto se domníváme, že by komise ne, měla mít veškeré pravomoci bez Evropského parlamentu. Evropská komise by měla pouze přijímat takovéto akty u návrhu, kdy budou předkládat návrhy v souladu eh, se slovou Evropskému parlamentu. To je jediné eh, řešení také eh, ohledně hranic mezi Irskem a Spojeným královstvím. Celní dohoda to bude třeba rozhodnout ještě před eh, rozdělením celních kvót, které budou uvedeny v listině. Bude to předmětem parlamentního přeskumu. Tyto celní kvóty jsou tak malé, že navrhovaná metodika eh, povede k tomu, že to bude obdobné rozdělení roz hodnutí bude politické, které eh, bude podrobeno parlamentnímu přeskumu. Takže to si vyžádá regionální vyjednávání. A já jsem přesvědčen o tom, že jakékoliv rozdělení eh, si vyžádá stejné úsilí. Podporujeme eh, to zjednodušení a je třeba uznat skutečný dopad nesprávného rozhodnutí, rozhodnutí bez souhlasu, co by to mohlo znamenat pro obce, zemědělce, kteří jsou, jejich eh, budoucnost je na tom závislá. Děkuji mnohokrát a za komisi je přítomen Michal Nijar eh, za generální ředitelství Agri. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodajce za vynikající zprávu. Myslím si, že tvoří velice dobrý základ, abychom dosáhli urychlené dohody mezi všemi eh, zúčastněnými institucemi. Pokud eh, eh, dovolíte, tak se vrátím ještě k časovému harmonogramu. Také souhlasím s tím, že je to eh, technická zpráva, ale je z politického hlediska velice citlivá. Je to dáno tím, že eh, předseda Juncker ve zprávě o stavu eh, Unie hovořil o tomto dokumentu a že je třeba dospět k rychlé dohodě. Když tedy čtu tu zprávu, tak se domnívám, že všichni sdílíme ty zásady a cíle, kterých chceme dosáhnout. Změny, které které zpravodajka navrhuje, spíše eh, vedou k tomu, jak dosáhnout těchto cílů a tady jsou vždy různé cesty. Domnívám se, že budeme moci s vámi spolupracovat velice konstruktivně i s eh, výborem Agri, abychom eh, nalezli řešení těchto specifických otázek. Co pokládám za úplně nejdůležitější? Za prvé je to otázka metodiky, když jsme se sestavovali zprávu, tak jsme si v podstatě kladli stejnou otázku. Máme mít v článcích tohoto nařízení eh, tuto část, a, e, tedy tu metodiku a potom ji doplnit čísly, anebo bychom měli mít tedy e, přímo čísla v základním dokumentu, abychom zajistili právní jistotu spolu zákonodárců. Jsme se rozhodli pro druhou variantu. Máme to tedy obsaženo v článcích a proto tady máme odkaz na metodiku pouze v těch bodech odůvodnění protože ta e, e, metodika e, je obsažena v přílohách. A teď, když hovoříme o metodice a zásadách, které jsme použili pro rozdělení celních kvót v jednom z dvou článků, tak se domnívám, že se tím budeme muset zabývat. Jsme vstřícní prostudovat různé kompromisy, aby to tedy propojilo tu metodiku s přílohou protože nikdo vlastně nechce vypustit přílohu a příloha je to jediné místo, kde jsou uvedena čísla, aby ti, co budou později číst a musí pracovat s tímto nařízením, přesně věděli, eh, jak jaká práva budou mít v budoucnosti. Za druhé bych chtěl hovořit o sladění s nařízením 32 lomeno 2000. To zde také zaznělo. Já, eh, téměř 10 let eh, po té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, je eh, třeba zabývat základními akty, ale toto sladění není ani automatické, ani technické, je to zpravidla politická záležitost. Rada a parlamenty nezastávají vždy stejné názory, i když jde o detaily sladěvání textu. A aby to bylo plně sladěno s nařízením 32, tak by si to vyžádalo dlouhý proces a tento luxus nemáme spolu s radou eh, se vyslovuji pro realistický kompromis eh, v tomto ohledu. Snad bychom se mohli zde zaměřit jenom na to, co je nezbytně nutné, aby eh, tento návrh mohl efektivně a prakticky fungovat. Neměli bychom ho používat proto, abychom rozpoutali diskuzi o e, změnách v dalších základních aktech, které nemáme na pořadu jednání. A dále také oblast působnosti, kdyby se měly modifikovat čísla v příloze. Vážím si vašich názorů a cílů, abychom eh, tedy eh, upřesnili tuto kompetenci komise a to odpovídá eh, naší linii. Domnívám se, že se tady podaří dosáhnout dohody v tomto konkrétním konfliktním bodu mezi eh, spoluzákonodárci. Pokud máme nalézt dohodu s partnery eh, v Ženevě z VTO, co se týče tohoto postupu, tak eh, bude muset rada i parlament ratifikovat tento dokument a je naprosto jasné, že tento dokument, kdy tedy by komise změnila přílohu, že se tady názory příliš neliší. Co se týče bodu B, toho zmocnění, tak také bereme v potaz další informace a já se pokusím ještě jednou vysvětlit, co zatím stojí. My nechceme eh, toto tyto kompetence, abychom se odlišovali od odlišné metodiky, kterou jsme vypracovali spolu se Spojeným královstvím. To rozhodně není v našem úmyslu. Pokud parlament předloží návrh právního textu, tak komise je ochotná spolu s vámi a s radou hledat vhodný text, ale při jednání v Ženevě se možná dostaneme do situace, kdy zájmy třetích zemí nám poskytnout dobré objektivní informace, které je třeba zohlednit, ale kdy se ještě nepodařilo dosáhnout dohody se třetími zeměmi. A tyto lepší informace ukáží, zda bude třeba změnit čísla v příloze a tak eh, tady eh, změníme eh, riziko řešení sporů a to je náš cíl síl. To je ten důvod, proč chceme mít e, tuto záležitost v článku 3 návrhu. Tedy ještě jednou jsme připraveni na tom pracovat, ale dodržujme prosím ty zásady, abychom měli dostatečnou flexibilitu a mohli zohlednit vždy lepší informace a e, limitovat e, riziko řešení sporů. Co se týče časového harmonogramu, víme, že je to naléhavá záležitost, příležitost. Obracím se na vás opět s prozbou, měli bychom eh, umožnit eh, radě, aby nalezla možnost a přijala eh, toto nařízení ještě do konce roku. Máme také ještě trochu času v příštím roce, ale aby komise mohla připravit prováděcí akty, budeme tento čas potřebovat. Náš časový harmonogram je takový, že bychom to měli schválit do konce roku. Děkuji. Jistě to je pravda, že je to z části technická záležitost, ale vše, co souvisí s akty v přenesené pravomoci nebo v, pro, s prováděcími akty, je vysoce politického charakteru. To víme a proto se domnívám, že tady musíme také dávat pozor. Pokud to nebude dostatečně popsáno, pokud tady vznikne nějaká nejistota, tak eh, bude možná v okamžiku, až o tom budeme hlasovat, když nebudeme úplně vědět, v jaké podobě eh, se bude ten Brexit odehrávat, tak bychom se to měli doplnit. Tady ta lhůta ještě není uvedená a já jsem mimochodem samozřejmě ochotná dobře spolupracovat s komisí a dovolila bych si na tomto místě jednu připomínku. Po 30 letých zkušenostích ze spolupráce s komise, pokud nechcete, abych něco napsala, tak eh, komise volá velice rychle po Biankošeku, ale eh, teď už jsou časy po eh, Lisabonské smlouvě a my jakožto parlament máme opravdu silnější práva a to e, ve všech e, možných oblastech. Děkuji ještě jednou za spolupráci se všemi kolegy a chtěla bych říci, že se těším, že to velice rychle dotáhneme k dobrému konci. Děkuji a já mohu opravdu zdůraznit, že, v roce, e, že po roce 2009 teď máme úplně jinou situaci. A navzdory tomu, že jsme pod tlakem času nejsme ochotní eh, se vzdát demokratických práv. Je naprosto jasné, že budeme postupovat podle toho, jak to budeme moci tedy organizovat. Děkuji. Lhůta k pod překládání eh, pozměňovacích návrhů je 5. říjen v poledne. Dále máme společnou rozpravu k bodu 10, 11 a 12. Je to otázka eh, hospoda, dohod o hospodářském partnerství mezi EU a dalšími zeměmi. Japonskem. Nejdříve zde máme krátkou zprávu z naší delegace 18. a 20. září do Tokia. Byla to mise na zjišťování faktu, kde jsme hledali různé prvky týkající se dohody o hospodářském partnerství. Řešili jsme otázky kapitoly o udržitelném rozvoji a také zatím nevyřešenou ratifikaci dvou pracovních úmluv Mezinárodní organizace práce. Byla to diskuze, velmi plodná s mnoha účastníky, z ministry, byl tam ministr hospodářství, obchodu a průmyslu, ministr zahraničí, ministr práce, zdraví, dále také ministr infrastruktury, dopravu, dopravy a cestovního ruchu, státní tajemník pro zemědělství, lesnictví a rybolov a, a také zvláštní poradce premiéra. Kromě toho jsme měli příležitost vést hovory také s poslanci japonského parlamentu, s předsedou výboru, který je pověřen touto dohodou v Japonsku a také zástupci občanské společnosti. Takže máme opravdu velmi úplný obrázek o této dohodě a o situaci v Japonsku s ohledem na tuto dohodu. A já si myslím, že jsme také řekli, že chceme přispět k ratifikačnímu procesu a k implementaci, že jsme to naše přání jasně vyjádřili před japonskými partnery. Myslím si, že to byl příspěvek k ověřovacímu procesu k ratifikačnímu procesu, který nenarazí na žádný vážnější problém. A teď dám rovnou slovo našemu zpravodaji Pedro Silva Pereirovi, který je tedy nejen šéfem delegace, ale také zpravodajem k oběma dohodám, které máme před sebou. Pedro, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já Souhlasím s tím, že naše delegace do Japonska byla velmi dobře načasovaná, velmi užitečná. Chci velmi stručně zmínit tři body. První se týká toho, že kromě toho, že jsme se setkali eh, s poslanci a s nevládními organizacemi, zástupci občanské společnosti, podnikateli a tak dále, Měli jsme také několik politických setkání na nejvyšší úrovni, z ministry, což je jasný signál, že Japonsku záleží na této dohodě o hospodářském partnerství. Za druhé jsme měli příležitost eh, přednést eh, svůj názor, především pokud jde o závazky v oblasti trvale udržitelného rozvoje, trvale udržitelných cílů tisíciletí, klimatických změn a především také jsme řekli, že je třeba přistoupit k ratifikaci těch dvou zbývajících úmluv Mezinárodní organizace práce. Japonsko také řeklo, že jim záleží na tom, aby tato dohoda vstoupila v platnost co nejdříve a že zde není žádný odpor ze strany občanské společnosti vůči této dohodě. Poradce premiéra oznámil naší delegaci, že japonská vláda vytvoří meziministerský rámec, který bude řešit implementaci závazků pro trvale udržitelný rozvoj a také ratifikaci těch dvou zbývajících úmluv eh, Mezinárodní organizace práce. To je jasně konkrétní krok vpřed. Eh, Já myslím, že bychom to měli uvítat jako pozitivní vývoj. K návrhu usnesení a návrhu doporučení. Podle harmonogramu jsem předložil svůj návrh usnesení a návrh doporučení k této dohodě o hospodářském partnerství EU-Japonsko. Můj návrh je jasný, já si myslím, že tento parlament by měl dát souhlas k ratifikaci této dohody s Japonskem. A to ze tří základních důvodů. První je, že tato dohoda s Japonskem je, má velký strategický význam. Je to silné ekonomické a politické partnerství s velkým hráčem v tomto regionu. Je to také jasný signál vůči Trumpovi a jeho protekcionistické agendě a také podporuje evropské hodnoty a standardy v oblasti Asie a Pacifiku. Konečně z ekonomického hlediska je to také velmi důležitá dohoda, která má velký potenciál pro tvorbu pracovních míst a hospodářského bohatství v Evropě. Je to jedna z největších hospodářských dohod, kterou EU kdy uzavřela. Je to příležitost eh, pro Evropskou unii, aby v regionu Asie a Pacifiku dosáhla výsostního postavení, vůdčího postavení. Je to v souladu s našimi záměry na japonském trhu a také to zároveň chrání naše nejcitlivější odvětví, to znamená automobilový průmysl, železnice, zemědělství. Teď všichni jsou pro ten konečný výsledek. A za třetí, tato dohoda je součástí nové generace obchodních dohod, bere v úvahu trvale udržitelný rozvoj. A z tohoto hlediska, když to srovnáme s dohodou, kterou jsme právě uzavřeli s Kanadou, si myslím, že je spravedlivé říci, že tenhle, tahle dohoda je jasně CETA+. Jsou tam jasné odkazy na cíle udržitelného rozvoje, Poprvé je tam také odkaz na pařížskou dohodu o klimatických změnách, na vícestranou dohodu o klimatu. Jsou zde nová ustanovení o biologické rozmanitosti, je tam nová kapitola o korporátní zodpovědnosti, o sociální zodpovědnosti podniků v souladu s principy G20. Je tam také výbor pro udržitelný rozvoj, jehož úkolem je také být v kontaktu s občanskou společností. Hovoří se zde také o propagaci a dodržování standardů EU v celé řadě oblastí. Kromě toho tato dohoda také je v souladu s cílem podporovat udržitelné zemědělství, jehož cílem je zajišť, zajišťovat eh, zdravé a udržitelné potraviny. Součástí je také boj proti nelegálnímu rybolovu a nelegálnímu kácení. Kromě toho je zde 205 eh, chráněných eh, známek původu. S Kanadou je to jenom 143, tady jasně stanovujeme, že je třeba tato zeměpisné označení původu chránit. Tato dohoda nemá žádný odkaz na ochranu investorů, to máme zvlášť. To bude jiná diskuze. Bude zde také revize, pokud jde o datové toky. A konečně, a to je velmi důležité, dohoda obsahuje revizní doložku. a vymahatelnost kapitoly o udržitelném rozvoji. To jsme zahrnuli také do kanadské dohody a je to příležitost zlepšit eh, mechanismus vymahatelnosti kapitoly o udržitelném rozvoji. Já si myslím, že bychom toho měli využít co nejdříve. Konečně, pane předsedo, odkaz na úmluvy Mezinárodní organizace práce. Tam se uvádí, že Japonsko je zavázáno přijmout ty dvě zbývající úmluvy a my bychom měli přivítat fakt, že konečně se Japonsko posouvá vpřed, podniká konkrétní kroky a vytvořilo ten meziministerský rámec. Jsme tedy pro tuto dohodu, jak jsem právě vysvětlil. Těším se na vaše komentáře a na diskuzi s vámi i na vaše pozměňovací návrhy, jejichž cílem bude zlepšit můj návrh. Děkuji a nyní stínový zpravodaje za EPP. Já, so, uh, eh, bin ja nicht der... Já nejsem stínovým zpravodajem, ale přesto bych mm, se chtěl vyjádřit. Myslím si, že je dobré, že se shodneme, že dohoda s Japonskem byla od Evropské komise velmi dobře vyjednána. Já si myslím, že eh, jsme na tom lépe než v dohodě CETA, takže eh, proto si myslím, eh, mm, že by to měla být dohoda CETA+, plus, tak jak říkal i pan zpravodaj. Teď jde o to, jak budeme zacházet s Japonskem. Já mám pocit, že někteří kolegové nemají jasno v tom, že Japonsko je déle svobodnou demokracií než mnohé členské státy Evropské unie a vadí mi, jak mnozí z nás neustále um, tlačují svou osobní agendu, schovávají se za Evropský parlament a mají pocit, jako kdybychom Japonsko v demokracii měli jaksi vychovávat. A mně se to nelíbí, um, nelíbilo se mi to ani na cestě místě eh, naší delegace, eh, jak tam neustále zdůrazňujeme tu kapitolu ehm, té udržitelnosti a demokracie. Eh, a Japonsko Japonsko je přece svobodná demokracie, tam je svět v pořádku, fungují tam eh, fungují eh, dobré dohody eh, pracovně právní, mají dobrou legislativu a my ale s Japonskem jednáme, jako kdyby to byla nějaká banánová republika, na kterou musíme dohlížet, aby tyto věci dodržovala. Takže já bych chtěl požádat, abychom umírnili náš hlas a naše vyjadřování a musím říct, že se občas stydím za to, jak někteří z nás vůči Japonsku Japonsku argumentují. Pokud jde o ILO, tak ty mají samozřejmě také své metody ehm, a postupy, jak přesvědčit jednotlivé země, aby se podíleli na eh, jejich Eh, usneseních a tak jako to bylo u TTIP nebo v případě Kanady, kdy jsme hovořili o ochraně investic, tak tam se vždy poukazovalo na to, že jsou to rozvinuté demokracie, rozvinuté právní státy, takže otázku ochrany eh, investic nepotřebujeme, nepotřebujeme eh, řešení sporů, tak mm, v tom případě si myslím, že v případě Japonska eh, to je demokratická země a takže i v tomto případě eh, bychom neměli neustále eh, japonskou stranu diskreditovat těmito požadavky. Děkuji, slovo má EKR, Emma. Vážení kolegové, hovořím tady eh, za stínového zpravodaje EKR pana Kamala pro Japonsko. Eh, vítáme tento text, myslíme si, že je vyvážený, zdůrazňuje hlavní výdobytky dohody o eh, produktech, službách a zadávání zakázek. Zohledňuje se také ekonomický a strategický kontext GPA EU Japonsko. A pokud jde o vícestranný e, obchodní systém mezi EU a Japonskem, tak tam oni se opravdu snažili zachovat e, svobodný obchod, e, volný obchod a to je velice důležité pro agendu v této oblasti světa. Souhlasíme s některými snahami zlepšit text ze strany zpravodaje, ale myslíme si, že by se to mělo ještě prohloubit, to zlepšení. A vítáme přínosy této eh, dohody pro mm, třeba spotřebitele a podniky eh, prostřednictvím tarifních a netarifních bariér, které jsou odstraňovány. A, a <laughs> také pokud jde třeba o farmaceutické a lékařské záležitosti a produkty, a pak eh, mm, je tady potřeba mít eh, zvláštní kapitolu, je potřeba stílet informace o přístupu na trh právě na té webové stránce, to vítáme. Potom samozřejmě, pokud je udržitelný rozvoj, tak to také vítáme. Eh, a ehm, je potřeba, aby občanská společnost se zapojila do monitorování této kapitoly a to my podporujeme. Myslíme si, že je důležité také zdůraznit 15-bodový eh, plán eh, komise. A jinak si myslím, že máme dobrý základ pro naše jednání a těším se na spolupráci se spravodajem a spolu spravodaji nebo se stínovými spravodaji. A ještě poznámka velmi osobní. Pokud máte protekcionistické názory, tak eh, mm, přesto bychom neměli eh, vytvářet nějaké iluze, eh, že tady naši partneři selhávají v některých věcech. My tady musíme opravdu respektovat Japonsko jako partnera a důvěřovat mu. Děkuji, Nadia Hirsch. Alde. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, jako liberální frakce samozřejmě podporujeme tuto obchodní dohodu s Japonskem, vítáme ji a samozřejmě ehm, v této aktuální politické situaci je velice důležité podpořit volný obchod, aby byl možný. A potom, eh, mm, pokud to tu, tedy ono to bude prospěšné pro spotřebitele a i pro ekonomiku, pro podniky, protože těm poplynou výhody z toho, když tady odstraníme tarifní eh, celní tady bariéry. Pokud jde o jednání v Tokiu, tak jsem byla velmi pozitivně eh, překvapena tím, eh, jak pokud jde o nevládní organizace i o všechny možné jiné strany, panuje zde pozitivní Eh, naladění vůči této dohodě, i když se tam objevují eh, i eh, tu a tam kritické hlasy, ale celkově opravdu je to velmi pozitivně přijímáno a my jsme také upozornili na tok dat, že to je nesmírně důležité téma, že to bude stále důležitější, pokud jde například o automobilový průmysl a tam jsme byli pozorně vyslechnuti a mm, my si myslím, že si, že to během monitoringu budeme sledovat základní eh, ustanovení o ochraně údajů. Tam narazilo na velmi pozitivní reakci, zejména pokud jde o vztah s Čínou a o to, jak tam se bude nakládat s daty. A potvrdilo se, že jsme na dobré cestě, proto to celé podporujeme. Děkujeme zpravodaji. Mnoho bodů je již eh, velmi kvalitně sformulováno, i když tu a tam předložíme i pozměňovací návrh, například bod 11 a sankce. Tady si nemyslíme, že toto je úplně ideální cesta, ale eh, zkrátka vám k tomu eh, předložíme pozměňovací návrh a tam to vyjasníme. V tuto chvíli děkuji. Slovo má Klaus Buchner, zelení. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za doporučení Ovšem, myslíme si, že je potřeba to ještě doplnit problematickými věcmi, eh, které se nesmíme skrývat. Je pravda, že tato dohoda je důležitým signálem v současné situaci rostoucího protekcionismu. Ovšem, myslíme si, že Evropská unie zde eh, propásla příležitost změny paradigmatu status quo v obchodní politice mm, již není udržitelný. Občané již nepodporují tento přístup a požadují větší eh, soulad s udržitelným rozvojem, se sociálními a environmentálními eh, normami. Zmínil bych tři nejdůležitější věci. Za prvé, kapitola o službách. Jak můžeme říci, že toto eh, FTA eh, plně chrání právo na regulaci? K tomu předložíme poslanecí návrhy. A to stejné platí i pokud jde o eh, dřevo. Jak můžeme tvrdit, že to, co je tady v příslušných kapitolách, adekvátně řeší otázku nelegálního, nelegální těžby dřeva. A závěrem, mechanismus prosazování eh, v kapitoli o udržitelném rozvoji. Zde je podchycen pouze současný stav, ale my eh, chceme přisun eh, k jinému přístupu a Japonsko s tím již částečně souhlasilo. V rámci CETY ovšem vidíme, že revizní doložka selže protože eh, tam právě důležité věci chybí a Evropská komise by měla ty kapitoly TST vyjednat nově. Myslíme si, eh, že by ratifikace měla být odložena, dokud se nedosáhneme konkrétních výsledků, protože jinak ten signál bude chybný, bude, bude se stát, že Evropská unie Eh, tady nechce měnit některé věci eh, v obchodní politice. A teď odpovím kolegovi v Němčině. Já jsem v Japonsku nějakou dobu žil a pracoval několik let a situaci znám velmi dobře. Pracovní právo probíhá, tam probíhá transformace, je měněno a je velmi důležité, abychom upozornili na obecná pravidla. Před mnoha lety to nebylo zapotřebí, ovšem v tuto chvíli, kdy probíhá transformace, tak musíme my eh, ukázat, jak si představujeme obchod v budoucnosti. Myslím si, že je to důležité a tím vypršel můj čas. Děkuji eh, Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal na poznámky kolegy Buchnera pro pana Kaspariho. Já budu hovořit také německy. My jsme nebyli na té delegaci. Neměli jsme příležitost eh, se vůbec té cesty účastnit, protože podle Dehontova systému nemáme naději. Ale všichni si uvědomujeme, že Eh, diskuze s poslanci, s občanskou společností a s odbory eh, tady probíhá, že je to důležité. Několikrát nás také zastup, eh, navštívili zástupci Japonska zde i ve Štrasburku a po dlouhá léta udržujeme kontakty s nimi. Takže i tady musíme vzít na vědomí, že v Japonsku existuje opozice a i Japonsko si utváří svůj názor demokraticky na takovou dohodu tak bychom to měli vnímat a to by měl být základ pro naše diskuze a hodnocení této dohody. Možná ještě další připomínky k těm bodům, které podle naší, našeho názoru nejsou jasně vyjednány v té eh, úmluvě. Liberalizace finančního sektoru, působnost je velmi Eh, značná a to minule je tam velká svoboda, to vedlo v minulosti eh, ke eh, krizi. tam Měli jsme tady krizi Lehman Brothers a v takové chvíli budou ekonomické trhy snadno destabilizovány. A mm, tady vlastně mm, by mohla vzniknout taková past. Některé mm, tedy problémy v souvislosti s životním prostředím nejsou dostatečně řešeny a i podle pařížské dohody bychom měli restrukturalizovat náš obecný přístup k organizaci obchodních vztahů třeba eh, co to znamená pro eh, přepravu zboží. Je to něco, co bychom měli zahrnout do ceny zboží, eh, které tady si vyměňujeme v rámci bilaterální dohody. A potom environmentální kapitola má i další aspekt. Podle té situace a našeho vztahu s Japonskem, tak Tedy pokud jde o tento vztah, tak tady asi bude negativní dopad na snahy zastavit nelegální těžbu dřeva. A přitom obchod s nelegálně těženým dveřem je, dřevem je důležité. Potom uh, Rybolov, lov velryb, to je něco, co by tedy mělo být zastaveno. Potom um, tuňák, tam ten je ohrožen kvůli nadměrnému rybolovu. Zpráva Evropského parlamentu by měla tyto aspekty reflektovat a náš signál by měl být jednoznačný. Japonsko samozřejmě zatím ještě eh, neratifikovalo eh, úmluvu Mezinárodní organizace práce a eh, do zprávy bychom se měli snažit také zapracovat to, že některé otázky eh, máme jin, tam máme jiný postoj než komise, pokud je třeba o finanční věci nebo datový tok a tak dále. Tiziana Begin, EFDD. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Já děkuji zpravodaji za jeho práci. Já nemohu říct, že stoprocentně souhlasím s textem dohody s Japonskem. Některé body byly pro mě těžko přijatelné, ale vzhledem k tomu, že to máme přijmout nebo odmítnout jako celek, tak musím říci, že komplexně je to dohoda, se kterou můžeme souhlasit. Itálie má velký přebytek v obchodu Eh, s Japonskem vyvážíme mnohem více, než dovážíme a to platí pro celou řadu evropských zemí, takže to bude výhodný nejen pro evropské, tedy italské podniky, ale i pro evropské a pro všechny občany. Získali jsme také spoustu veřejných zakázek, eh, dostali jsme také uznání, pokud jde o vývoz eh, vín a zemědělských produktů, které teď můžeme vyvážet bez jakýchkoliv omezení. Nemůžeme ovšem eh, změnit jednotlivé aspekty, které nám nevyhovují. Já chci říci, pokud jde o kapitolu ve službách, jasný přístup k té k tomu negativnímu seznamu a také protestuju vůči tomu, že Japonsko neratifikovalo všechny úmluvy o právech pracujících. Není tam eh, klauzule SDS, podle které mohou korporace žalovat státy. Já bych eh, ráda odradila komisi od eh, myšlenky začlenit sem eh, takovéto mechanismy do budoucna, protože nikdy s tím nebudeme souhlasit ve smlouvách s rozvinutými zeměmi. Japonsko je jedno z nejrozvinutějších, jedním z nejrozvinutějších států a má tedy schopnost kupovat kvalitní produkty italské i evropské. Já si myslím, že tímto způsobem pomůžeme našim podnikům a našim občanům. Děkuji. And for the um, ENF it's Madame Jamé. Děkuji, paní Jamé, ENF. Eh, děkuji. Eh, já eh, nestílím tento entuziasmus. Někteří tady říkají, že to je jako CETA+. Plus. A tady to představuje asi jednu třetinu světového HDP a mnoho milionů spotřebitel, ale e, my jsme v podstatě jenom třetí ekonomický partner Japonska. Budeme pokračovat e, v naší snaze o to, aby zpráva byla e, ratifikována každým parlamentem všech evropských členských zemí. Vy tady hovoříte o, o protekcionismu ale tady opravdu eh, mm, samozřejmě se loví velryby, eh, potom eh, elektromobily, které u nás doznaly velkého pokroku a v Japonsku také mohou zaplavit trh a my můžeme nabízet vepřové a hovězí a já nevím, jestli to úplně eh, odpovídá japonským eh, stravovacím zvyklostem. Pokud jde o velryby, tak eh, lov velryb se mě velmi dotýká a potom také tuňák, nelegální průmyslový odlov ve Středomoří je také velkým problémem naši, rybol, naši rybáři, eh, těch se dotýkají určité zákazy, ovšem japonští eh, ryba, rybol, eh, rybáři to nedodržují a to potom jsou tam producenti, kteří nám velmi konkurují v důsledku toho. Takže tady je toho opravdu mnoho, co může mít ten nepříznivý dopad a, a Eh, může to mít eh, vliv na naše pracovní místa, na náš průmysl. Eh, před sedmi lety se tehdy ještě neřešila zdraví spotřebitelů a já si myslím, že Evropská unie eh, ta by měla chránit, měla by být jakýmsi ochranným štítcem. Když se tady řekne protekcionismus, tak všichni zvedají svůj hlas, eh, ale ten ultraliberalismus není nic dobrého pro nás. Evropská unie by měla se zaměřit na ochranu zejména evropských národů a teprve poté se starat o nadnárodní uh, obrovské společnosti. A pan Trump Eh, kde vy, jak si tvrdíte, že jdete proti jeho protekcionistické agendě, tak ten s Japonskem naváže nové vztahy. Takže eh, já nevím, eh, tedy na koho se Japonsko obrátí. Já si myslím, že právě určitě na USA, až nebude obchodovat tedy s námi. Já si myslím, že my bychom měli se zamýšlet nad tím, které věci vzít u této smlouvy zpět a dříve nebo později bude potřeba, pane Kaspary, nepoučovat Japonsko, pokud jde eh, o demokracii, ale měli bychom naučit pravidla demokracie. Třeba eh, měli bychom se obrátit na pana Junkera a poučit ho o tom, co je to demokracie. Děkuji. Eh, dobře, už tady nejsou stínoví zpravodajové, ale jiní poslanci, hlasí se jich mnoho, omezíme řečnickou dobu na minutu a půl. A pan Hansen má slovo jako první. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve eh, musím říci, že zastupuji stínové zpravodaje za EPP a jich děkuji tedy zpravodaji za návrh zprávy a za doporučení, jak je očekáváno. Nemám příliš eh, mnoho připomínek, eh, udělal dobrou zprávu, ale je tu přece jenom několik věcí, k ním bych chtěl, chtěl vyjádřit. Tato dohoda by měla zlepšit produktivitu, urychlit vytváření pracovní příležitosti a růst HDP v EU. A eh, Japonsko je velice důležitým vývozním trhem pro zemědělské a potravinářské eh, produkty. Proto bychom to měli uvítat. Je to velká možnost pro vývoz zemědělských a potravinářských eh, produktů a také budeme moci poskytovat služby na lukrativním japonském trhu a eh, předložím v tomto duchu pozměňovací návrhy. Již jsem tedy podpořil dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, protože to vytvoří možnosti pro eh, další investice mezi EU a Japonskem. Domnívám se, že by eh, s tím eh, Evropský parlament měl co nejdříve souhlasit, abychom se zaměřili na implementaci této obchodní dohody, aby to bylo ve prospěch všech a možná ještě několik připomínek z mé strany, protože jsem také podpořil tuto eh, delegaci do Japonska. My jsme se setkali s velkým nadšením ze strany našich partnerů a to ministerstev, odborů, občanské společnosti. Také jsme se setkali eh, s zástupci spotřebitelů, odborů a všichni byli velice pozitivní. Občanská společnost je velice vědoma toho, co tato dohoda přinese pro celou zemi, pro občanskou společnost. A já se domnívám, že máme již konkrétní příklady, že eh, eh, Japonsko pracuje na ratifikaci úmluvy ILO, takže e, jsme vědky, že byla provedena revize pracovního práva po 17 letech e, v Japonsku. Jistě nemůže se to tak rychle změnit, ale já se domnívám, že musíme přiznat, že Japonsko dělá pokrok a e, měli bychom brát vážně jejich upřímné úsilí a měli bychom se eh, vyvarovat eh, různým sankcím. Když vidíme, že partner eh, to bere opravdu vážně, tak bychom neměli hned hrozit sankcemi. My jsme tedy potvrdili, že budeme hlasovat v listopadu na Eh, výboru INTA a posléze na plenárním zasedání. To podporujeme, to jsou tedy jenom ty dvě připomínky. Tato zpráva je velice dobrá a já tedy ještě předložím nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. A nyní má slovo Karolíny. Děkuji, pane předsedo. Obchod může být dobrým motem rozvoje a chtěla bych připomenout kolegovi za EPP, že jsme měli stejný názor u různých dokumentů, když šlo o due diligence nebo eh, mechanismech eh, na základě sankcí a souhlasili jsme. Teď eh, v předvolební době to vypadá trochu jinak, ale jsou tu kritické hlasy a kdy je třeba diskutovat, tak to nemůžeme smet ze stolu a říct, že to není nutné. Je to rozvinutá země, to všichni víme a pokud je to tak rozvinutá země, tak můžeme stanovit pravidla a můžeme usilovat a dobrou dohodu a u této dohody je to trochu komplikované. Já mám dojem, že eh, tam nemají takové ambice, když jde o pracovní právo a o eh, standardy pro životní prostředí. Nejsou tam k dispozici ty prováděcí mechanismy v kapitole udržitelnosti. A co bych ještě chtěla říci ohledně eh, využití těch revizních doložek. Tady Japonsko také nemá příliš velké ambice to eh, eh, již někteří kolegové zmiňovali, ale je to důležité, protože potřebujeme silná práva pro pracující, a abychom eh, v případě porušení mohli správně zareagovat. Zapojení Japonska to je chválihodné, ale víme, že občanská společnost tam tak ještě nedozrála. Je to přetrvávající proces. Nemůžeme se spolehnout, že všechno bude probíhat dobře. A teď světě. obezřetnostní princip. Japonsko eh, tuto zásadu prosazuje, ale to úplně neodpovídá naší zásadě. Nic proti obchodu, ale jsme proti tomu, když eh, pravidla nejsou jednoznačně projednána a zakotvena. Děkuji, Adam Sianfeld. Děkuji, pane předsedo. Rád bych především podpořil Daniela Kaspariho v jeho vystoupení. Sdílím ten názor, jaký tady vyjádřil Daniel. A také údiv. Řekl bych eh, totální údiv eh, vůči všem, kteří se staví k tomuto dokumentu kriticky, že ten dokument eh, není tak ideální, aby k němu neměli nějaké kritické stanovisko, alespoň tedy částečně kritické. A opravdu úplný údiv eh, chci vyjádřit vůči těm, kteří si myslí, že není třeba ratifikovat tuto dohodu. Já si myslím, že je skvělá. Je lepší než všechny, které zatím do této chvíle Evropská unie přijala a ratifikovala. To je za prvé. Za druhé, pokud jde o naše partnery, tedy o Japonsko, podle mého hodnocení je to velmi rozvinutá země, jak s vysokou kulturou práce, tak s vysokou kulturou administrativy i politickou kulturou. To, co tady bylo předneseno, to byly úvahy politické nebo teoretické, které nemají svůj odraz v praxi. Já bych chtěl říci, že mi právě jde tady o ty obavy, které se týkají pracovního práva. Já jsem se ptal na představitele odborových svazů, jak hodnotí v Japonsku postoj zaměstnavatelů k zaměstnancům a odpovědi byly velmi pozitivní. Pokud odbory v Japonsku nevidí problém, tak nevím, proč my tady v Bruselu máme tento problém řešit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, trochu zaskočen, když tady slyším eh, návrhy některých kolegů, protože když se tady kritizuje činnost našeho výboru, tak se tady hovoří o tom, že jsme eh, buď eh, velcí liberálové, a nebo eh, asistenti Donalda Trumpa. Ale my máme právo se vyjádřit. To nám opravdu nemusíte vyčítat. Tady někdo říká, že Jefta bude CETA plus. Tím já si úplně nejsem jist. My jsme dostali informace o konkrétních dopadech eh, této dohody. A mě překvapuje, že je tady hodně geopolitických argumentů. Vysvětluje se nám, že, Špán, že tedy Japonsko je naším důležitým partnerem, demokratická země a tak dále. Je zajímavá studie dopadu z června 2010. Eh, tam se říká, že v roce 2035 eh, by se mohl velmi eh, rozvinout, tedy obchod s Japonskem, ale zatím je to velmi nevyvážené, pokud jde o jednotlivá odvětví. A velkým vítězem této dohody jsou finanční služby, což eh, je tedy zajímavé především pro nás, eh, kteří dohlížíme na finanční pravidla. Takže není tam tedy ani dodržená ta umluva o práci a také uh, udržitelný rozvoj, takže já nejsem překvapen těmi kritikami. Maria Arena? No asi vás to překvapil, já si myslím, že Japonci jsou opravdu výjimeční. Jsou výjimeční, protože jsou eh, silnější než my. Když čtete dohodu Jeffta, především eh, pokud jde o služby, tak v tom takzvaném negativním seznamu liberalizace služeb byli Japonci preventivnější než Evropani. Chránili určité služby, s nimiž Evropa nesouhlasí, že by se měly liberalizovat. A Japonsko je demokracie, možná ještě pokročilejší než ta evropská, protože když vláda přijme nějaké stanovisko, tak je respektováno, což v Evropské unii, tak úplně neplatí. My jsme přijali ustanovení v Evropském parlamentu, přijali jsme přístup eh, povinného opatrného přístupu a Evropská komise nikdy nepředloží takovýto návrh, když vyjednává bilaterální obchodní dohody. Systematicky tam má dobrovolný postup. Parlament jasně řekl, já si připomínám tu diskuzi o etnických menšinách. Komise přišla zase s tím dobrovolným postupem, my jsme tady dosáhli velkou většinou povinný postup a přitom ho komise nehájí. V té dohodě, transpacifické dohodě, Japonsko dalo kapitolu o udržitelném rozvoji se sankcemi. Takže mi opravdu líto, že Evropská komise je v jednání velmi slabá a také, že nerespektuje demokratická rozhodnutí. Děkuji. And, um, Inma Rodriguez Pero. Děkuji, Inma Rodriguez Pero. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat zpravodaji za skvělou práci a za pokrok, kterého bylo dosaženo. Já si myslím, že je to dobrá dohoda, potřebná pro Evropskou unii. Geopolitické důvody jsou velmi důležité a myslím si také, že musíme dosáhnout toho, aby Japonsko udělalo více kroků, pokud jde o ratifikaci těch dvou zbývajících eh, dohod, nebo tedy úmluv ILO. Myslím si, že je dobré vytvoření té meziministerské skupiny, ale potřebujeme ujištění, že to opravdu dopadne tak, jak všichni doufáme. Mám tady dvě poznámky. Myslím si, že bychom do usnesení, do té zprávy mohli začlenit eh, tu společnou roli, kterou Japonsko i Evropská unie na mezinárodním poli hrají, aby hájili obchod založený na normách a aby jednoznačně hájili pozici, která je v rozporu s tím, co hájí Donald Trump. A také je důležité zajistit eh, vícestrannost, multilateralismus, což je jeden z našich hlavních cílů v oblasti obchodní politiky. Není zde také žádný aspekt, který se týká rovnováhy mezi ženami a muži musím připomenout, že tento parlament přijal usnesení o obchodu a dimenzi genderu v obchodu. Já si myslím, že by i Japonsko mělo vynaložit úsilí, aby postoupilo v této oblasti. Děkuji. A nyní komise, pan Luis Portillo. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěla poděkovat všem řečníkům, že podpořili všeobecný přístup, co se týče ratifikace dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Mnohé tu již zaznělo o významu této dohody, o jejich specifikách a proto Není třeba, abych se vracel k těmto záležitostem. Rád bych něco řekl k tomu procesu ratifikace. Jak e, členové vašeho výboru e, vědí, japonský parlament se s velkou pravděpodobností ratifikovat tuto dohodu v listopadu a my doufáme, že Evropský parlament bude také relativně záhy eh, hlasovat o této dohodě, aby dohoda mohla v záhy vstoupit v platnost. Je to velice důležité z několika důvodů. A nejdůležitějším důvodem a tím nejjasnějším je skutečnost, že Eh, by eh, nebylo možné dovážet celou řadu eh, z boží. Například evropská vína jsou podrobena 15% clu a potom se to sníží na nulu. To jsou tedy značné náklady, které odpadnou, jakmile, bude, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost. Také bych se rád vyjádřil k vytvoření interministerské skupiny v Japonsku, která se bude zabývat implementací podle jednotlivých kapitol. To je skutečnost. Chtěl bych říci, že japonské orgány nás v tomto ohledu kontaktovaly a komise zahájí technické jednání již v příštím měsíci, takže eh, toto probíhá co se ještě předtím, než eh, budou eh, přijaty kroky směrem k ratifikaci, eh, se budou řešit tyto technické otázky. To je velice důležité. Je to celá řada otázek. Japonsko přijalo legislativu na podporu boje proti ilegálnímu kácení dřeva a také se bude snažit získat dalších výhod. Několik faktických připomínek a své vystoupení ukončím tím, aby tady nevzniklo žádné nedorozumění. Co se týče nelegálního kácení dřeva, já jsem slyšel že by se tato těžba měla vlastně podpořit na základě této dohody, ale to není pravda, protože v EU máme legislativu přijatou parlamentem, takže se nelegálně těžené dřevo na trh nedostane liberalizace obchodu nebude mít žádný negativní dopad na tuto otázku, vlastně má mít pozitivní dopad na spolupráci mezi EU a Japonskem i u této komodity dále. Faktická připomínka eh, eh, odlov velryb, eh, to je, je jasně usilování o zákaz. Komerční odlov velryb byl pozastaven od roku 1996 na základě eh, Mezinárodní komise pro odlov velryb. Je to citlivá záležitost a eh, budeme eh, dále tedy sledovat cíle zachování velryb a ochrany životního prostředí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem, kteří hovořili za jejich eh, laskavá slova a vyjádření podpory. Dovolte mi několik připomínek s závěrem prvé řadě bych chtěl říci, že samozřejmě respektujeme právo, aby si Japonsko dělalo svou e, regulaci, ale samozřejmě usilujeme o udržitelný rámec, který je důležitý z celé řady e, důvodů a v tomto kontextu i umluva ILO. A některé obdobné právní e, aspekty byly zapracovány do dohody s Kanadou a to, je rozdíl. Kanada neratifikovala úmluvu ILO takže eh, to nemůže nijak podkopávat eh, suverénní právo, aby si Japonsko upravovalo svou legislativu a nyní k sankcím. Chtěl bych připomenout, že eh, přístup založený na sankcích který se zde zvažuje, souvisí s budoucím eh, použitím revizní doložky. To nesouvisí nijak se stávající dohodou. A já se domnívám, že Evropský parlament by měl zachovat svůj původní eh, přístup, co se týče toho přístupu založeném na sankcích. A sankce se budou uplatňovat na obou stranách. To nez, by neznamenalo, že bychom eh, používali eh, tento mechanismus jednostranně. Bude se to uplatňovat i na EU. A podle eh, stávajících ustanovení a tento mechanismus by měl být tím posledním možným řešením. A dovoz ilegálně těženého dřeva, jak jsem již řekl, to by se nemělo dostat na trh a my budeme mít platformu pro dialog, abychom posílili provádění mezinárodních závazků a neuzavíráme dohodu sami se sebou. Pokud chcete, tak já bych měl tedy pozitivní seznam raději na místo toho negativního seznamu, ale je mi jasné, že je eh, právo upravovat eh, eh, nejrůznější služby veřejné. Služby jsou chráněny a já tady nevidím, že by se tu snižovalo nějakým způsobem eh, právo upravovat finanční služby. Já eh, se těším na vaše pozměňovací návrhy, budu je zapracovávat, budu pracovat na kompromisních eh, návrzích a děkuji velice za vaše příspěvky. Děkuji, pane zpravodaji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. říjen v 18 hodin. Děkuji. A nyní přejdeme bezprostředně k bodu 13. Chtěl bych vám připomenout, že na pořadu jednání máme ještě tři body, které potřebujeme projednat a skončíme přesně ve 12.30. Zkraťte prosím eh, délku svých příspěvků, jak je to jenom možné. Bod 13 VTO, cesta ku předu. Domnívám se, že je to jednodušší eh, se eh, z pozice předsedy vcítím do pozice zpravodaje. My se domníváme, že je zapotřebí reforma VTO. VTO byla dlouho organizace, na kterou jsme se dívali jako zaručnou organizaci, která není příliš rychlá, příliš dynamická, ale přesto dobře fungující co se týče globálních změn, dále eh, přístupu USA a vzhledem k dalším skutečnostem je eh, naprosto jasné, že potřebujeme reformu VTO. Já se domnívám, že každý naprosto jasně chápe, že tato vícestraná instituce, organizace je zapotřebí, abychom měli eh, systém obchodování na základě pravidel, abychom pro obchod měli bezpečné prostředí. A protože jsme eh, eh, se o tom bavili koncem srpna, Evropská komise předložila návrh reform VTO. O tomto návrhu se diskutovalo před několika dny v Ženevě a také i na jednání v Otavě koncem října se o tom eh, bude diskutovat. A bude to pozoruhodné jednání na jedné straně je Kanada také poměrně aktivní v úsilí o reformu VTO a za druhé toto jednání bude také za účasti Brazílie a Keni. Takže se tu pro projednávat další aspekty a možná to eh, bude určitý tlak na VTO. V naší zprávě se ubíráme stejným směrem, jak ho navrhuje Evropská komise. Jsou tu obsaženy některé konkrétní návrhy na reformu, to je jasné, protože VTO byla založena v roce 1959 a od té doby se eh, v politice obchodu objevily některé nové eh, prvky, eh, k němž musíme přihlížet. máme e, e, cíle trvale udržitelného e, rozvoje, máme klimatickou dohodu z Paříže a chceme hovořit o právech na životní prostředí, takže to je třeba diskutovat i v souvislosti s VTO. Všechny tři pilíře VTO by měly být eh, dynamičtější po těch reformách. Zaměřujeme se na elektronické obchodování, to je známé, na digitální eh, obchodování, posílení pozice žen, na určité další prvky, aby eh, rulebook VTO obsahovala další pravidla. Také potřebujeme, abychom zajistili větší transparentnost, jasnější a závazné časové rámce, jasnější předpisy. A aby se tedy změnilo fungování orgánu VTO. Co se týče interní organizace, tak by sekretariát VTO měl mít více možností, aby mohl prosazovat činnost VTO, předkládat některé návrhy a nemusel čekat na aktivitu ze strany členských států, potom některé eh, návrhy se týkají reformu pracovních eh, metod, je to otázka phasing in, je to trochu jiný přístup než eh, jednostranný, má to být tedy vícestranný přístup a chceme umožnit partnerům, kteří se nezúčastní od samého začátku, ale je to podle jasné doložky a nakonec chceme podpořit také vytváření kapacit partnerů, aby mohli opravdu plnit tyto požadavky a mohli se eh, zapojit. Tedy to bylo několik úvah o reformě VTO. Také jsem se zmínil o několika konkrétních návrzích. Je to moje zpráva, zpráva pana Rybika, který tu bohužel nemůže být, ale nahradí ho pan Hansen. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Um, já e, jsem tady místo pana Rybika, přečtu vám jeho poznámky. Vzhledem k tomu, že stále roste protekcionismus, je potřeba vytvořit pravidla e, stále mm, pevnější pro obchod, proto je důležité právě i e, provést změny v rámci VTO. Je považová, požadována nová agenda, řešit digitální obchod, e-commerce, transparentnost v rámci investic, dotací a pokud jde o nadměrnou kapacitu. Cíle udržitelného rozvoje musí být propojeny s novými možnostmi digitálních změn. To by měl být další cíl. Měli bychom si položit otázku, jak mm, pomoci i rozvojovým zemím, aby byly připraveny na 21. století. A proto podporujeme elektronické obchodování a pokud jde o další rozvoj institucí, tak eh, by se měl zabránit eh, blokádám hlasů což znamená, že by tady eh, ty státy, které mají další iniciativy díky kvalifikované většině, mohly eh, mít možnost pokročit vpřed. A samozřejmě ty státy, které se nepřipojí od počátku, by měly mít možnost připojit se později. VTO musí být také dostatečně eh, financována, musí mít dostatečné lidské zdroje a Evropská unie by tady měla být dobrým příkladem Parlamentní rozměr by se tedy měl takto posílit. Evropský parlament eh, byl totiž také hlavním eh, členem, který eh, pomohl vytvořit konferenci a také je potřeba se postarat o appellate body, tedy odvolací orgán, kde je potřeba obsadit volná místa soudců. Za, a teď mají slovo stínový zpravodajové, nejprve Emma McClarkin. Děkuji oběma eh, zpravodajům za eh, jasnou zprávu o budoucnosti VTO. Eh, je důležité, aby to prošlo parlamenty a aby se diskutovalo o konceptu modernizaci VTO. Je potřeba zahájit více strané obchodní dohody tam eh, jsou problémy, třeba různé zacházení s třetími zeměmi, některé věci jsou neefektivní, monitorování nefunguje tak, jak by mělo. Je potřeba eh, tady opravdu eh, prověřit soulad s pravidly a já jsem vděčná za ty předložené věci. A také děkujeme za pokyny pro trilaterální zasedání příští úterý, USA, Japonsko a tak dále. Chtěli bychom objasnit, že jednostranná pozice Spojených států samozřejmě je problematická a to, jak si nepodporuje ducha VTO. Měli bychom také podpořit eh, dohodu o usnadnění, protože to mohlo zvýšit potenciál eh, VTO. Měli bychom podpořit ratifikaci Důležitá je strana iniciativa pro otevření, vzájemní otevření trhů a otevřené a transparentní hospodářské soutěže. Měli bychom eh, znásobit naše úsilí i komise, aby další státy k té dohodě přistoupily. Těším se na další spolupráci. Děkuji za zelené má slovo Klaus Buchner. Děkuji. Pouze několik připomínek, protože máme málo času. Souhlasíme s tím, že zpráva musí upozorňovat na pozici EP k tomuto mandátu rady, ale přáli bychom si prohloubit některé z věcí, které v mandátu jsou obsaženy. Parag- odstavec 5 Příčiny současné krize VTO odstavec 6, nový přístup pro rozlišování mezi rozvinutými eh, a rozvíjejícími se členy VTO, to je zásadní věc, rozhodně to musíme změnit. Tady je potřeba dostatečně vytvořit eh, možnost pro rozvíjející se země, aby eh, pokračovali ve spolupráci. Odstavec 7. Pružnější vyjednávání. Eh, tady jde o více strané eh, možnosti vyjednávání pro členy VTO. Odstavec 12. Posílení VTO jakožto instituce, která by fungovala transparentně Potom odstavec 8 o e, rozvojových cílech. E, tady jde o obchod a životní prostředí a my doufáme, že podpoříte, že bychom zašli v našich reformních myšlenkách poněkud e, dále než rada. Děkuji. A za GUE má nyní slovo Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat oběma sporovodajům za odvedenou práci. Zavedli tam mnohé kritické úvahy o současném stavu fungování VTO. Shodneme se jistě na tom, že reforma současného systému VTO je nezbytná, potřebujeme multilaterální přístup a já si uvědomuji, že existují různé pracovní skupiny eh, v rámci Mezinárodního fóra, ale my potřebujeme tyto reformy ve prospěch multilateralismu, protože Eh, pokud pouze silné ekonomiky eh, budou eh, ovlivňovat dění v reformě, tak by ta reforma mohla být selháním od samého počátku. Další připomínka. Ehm, ehm, tady je zřejmé, že všichni si mezinárodně na mezinárodní úrovni uvědomují, že je potřeba diskutovat o agendě eh, rozvojových cílů tisíciletí a globální ekonomika musí fungovat i v 21. století. Pokud tam do toho nezakomponujeme ten, tuto perspektivu a ten multilaterální obchodní systém, tak selžeme. A už nám zbývá pouze 12 let na to, abychom dosáhli eh, Mm, nebo naplnili tu agendu eh, do roku 2030. Takže já budu spolupracovat s oběma spolupravodají, abychom tam zapracovali eh, tyto aspekty závaznějším eh, způsobem závaznější charakter SDG a, a propojení agendy VTO s agendou OSN. Děkuji, slovo uděluji komisi, paní Mirtosa Marta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše připomínky a poznámky. A chtěla bych zopakovat, že situace v VTO je velmi komplikovaná, jak tady již bylo řečeno. Samozřejmě se to eh, tady eh, zhoršuje eh, a vidíme tady různá odvetná opatření. A navíc členové VTO si stále více uvědomují, že je potřeba VTO reformovat, protože VTO je důležitým nástrojem, musíme ho reformovat. A vyšlo ehm, důležité ehm, uvědomění ze setkání ministrů ohledně VTO a eh, tady je potřeba mít multilaterální systém a Viděli jste eh, koncepční poznámku komise. Naši obchodní partneři, většina z nich ji vřele uvítali a ty myšlenky, které jsme tam zmínili, bychom chtěli rozvinout společně s našimi obchodními partnery v takových eh, koncentrických kruzích. Máme tady mechanismus trilaterální spolupráce s USA a Japonskem, eh, kde mnoho z těch myšlenek toho dokumentu bylo pozitivně prodiskutováno. A pak tam máme eh, další klíčové členy v rámci G20 a i jinde, kde máme politickou podporu a chceme ji rozvíjet, abychom tam měli širší okruh partnerů a potom samozřejmě i e, v rámci partnerství v Ženevě. Chceme mít inkluzivní proces, ale na druhé straně není možné, aby ty zafixované pozice, které blokují e, celý e, proces, nás zablokovaly i nadále. Pak jsme zahájili také jednání s Čínou na summitu EU-Čína, eh, e protože si myslíme, že je velmi důležité, aby Čína také byla součástí toho procesu. A užitečné jednání jsme eh, vedli eh, také na setkání G20 v Kanadě eh, a eh, v říjnu to chceme prodiskutovat i na ministerské eh, úrovni a chtěli bychom skupi, tuto skupinu zaměřit právě na výhody našich návrhů. Myslíme si, že ten kanadský návrh je méně ambiciozní a méně kvalitní než to, co jsme předložili my. Pokud jde o návrh zprávy, tak vítáme, co tam zaznělo a i e, závazek Evropského parlamentu posílit e, multilaterální obchodní systém. Samozřejmě chceme i dále s vámi spolupracovat. Děkuji jako zpravodaj, bych chtěl poděkovat všem za poznámky a vyjádření. Čekám samozřejmě na vaše další příspěvky a pozměňovací návrhy a můj spoluspravodaj a jeho zástupce pan Hansen k tomu nechtějí nic dodat, takže tím můžeme tento bod uzavřít. Závěrečná lhůta pro prosinací návrhy je 11. října v 6 hodin odpoledne. A tím už se dostáváme k bodu číslo 14. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a naší zpravodajkou je paní Karolin Grasvanter Heinz. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Prosím, posečkejte chvíli, ta zpráva je velice důležitá, je velmi uh, důležitá. Dejte mi prosím dostatek času. Kolegové, uh, Přichází samozřejmě globalizace a to není jenom pozitivní, vyvolává to i obavy. I když eh, Eh, vědecká obec dochází k tomu, eh, že důsledky globalizace jsou pozitivní, přesto to někde je i negativním. Jsou tady náklady pro přizpůsobení se globalizaci, eh, dochází i k propouštění zaměstnanců. Samozřejmě vždy jsou ti, kteří z toho těží a ti, kteří na tom tratí ale v členských státech a regionech nejsou ty pozitivní důsledky spravedlivě rozděleny. Sociální a ekologické a další rozdíly byly tím obchodem dále prohlubovány a bohužel v obchodních dohodách Evropské unie a v kapitolách o e, obchodu chybí e, tedy i tam, kde je udržitelný rozvoj, tak tam chybí pravidla pro prosazování e, těch věcí. Eh, uvalování sankcí je eh, takové poslední řešení a politická vůle eh, většinou chybí, ale já doufám, že se dostaví tak, aby opravdu udržitelnost byla prosazována. Jaký je cíl tohoto fondu pro přizpůsobení se? Jde o to, aby byli chráněni pracující, kteří ztratili své pracovní místo kvůli globalizaci, automatizaci a technologickému vývoji. Navzdory velmi omezeného rozpočtu a komplexních postupů EFG eh, e od svého počátku dosáhl dobrých výsledků a přinesl podporu 40 tisícům nezaměstnaných v Evropě nebo těch, kteří přišli o práci, ale zatím ještě není plně využívan. A teď ty věci, které jsou pro mě důležité. Je nezbytné, a doba žádosti a ty lhůty byly zkráceny a aby členské státy eh, rychleji mohly poskytovat podpory. Má existovat eh, určité eh, okénko, které by mělo rozšiřovat informace o této věci. Další věc, působnost fondu. Ta má být rozšířena a má být spružněna tak, aby pracující, kteří byli propuštěni kvůli globalizaci, přemístování firem nebo kde dochází eh, k poklesu konjunktury, aby zkrátka tito propuštění lidé eh, měli podporu. Dále je to důležité pro zlepšení monitorování, tak abychom měli více kvalitnějších dat, aby je členské státy kvalitněji sbíraly. Dále eh, ta sazba spolufinancování má být zvýšena na 70 a členské státy eh, s málo rozvinutými zařízeními pracovního trhu byly do toho více zapojeny. A potom ještě eh, k obchodním dohodám. Tam, um, když te budeme mít eh, kapitoly o udržitelnosti, tak eh, to samozřejmě povede k udržitelnému rozvoji, eh, k lepším pracovním místům, to celé bude generovat růst. Může to sloužit i k tomu, že obchod mezi regiony a členskými státy bude přinášet rovnoměrnější přínos všem. Sociální aktéři, jako jsou nevládní organizace, různé zúčastněné strany a odbory, by se měli eh, více zapojen, zapojit eh, do aktivity EFK, aby se celý proces lépe koordinoval a aby eh, existující nástroje byly více sladěny ve své aktivitě. Při uzavírání nových obchodních dohod by se mělo zajistit, že dojde k pečlivé analýze ex ante každé té dohody. Evropské podniky jsou důležitými partnery ve snaze ovlivňovat globalizaci a zajistit, aby z ní měli prospěch všichni ty podniky, které nedokáží splnit své sociální a ekonomické povinnosti, by měly být popohnány k odpovědnosti. Sociální pilíř je velmi důležitý v evropském sociálním modelu. Je to důležitý nástroj pro zmírňování dopadů globalizace. Obecně by sociální služby veřejného zájmu a veřejné služby měly být z těchto obchodních dohod vyjímány. Eh, těším se na poznámky kolegů a na pozitivní spolupráci. Děkuji a eh, Fernando Ruiz za EPP. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych chtěl poblahopřát a zpravodajce k tomu, jakou zprávu vypracovala. Důležité je, aby Fond pro přizpůsobení se globalizaci pokračoval i po roce 2020 a aby poskytoval podporu ve chvíli, kdy čelíme globalizované konkurenci a důsledkům hospodářské krize. To, co tady kolegyně předložila, obsahuje celou řadu změn k návrhu komise je tam spousta věcí, které se neomezují pouze na obchodní aspekt. My předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, ale budeme se držet toho hlavního. Podle mě to nejdůležitější je dobře vyhodnotit eh, celý fond, abychom se sbírali co nejlepší a nejpřesnější údaje, bude nutno provést analýzu dopadu používání fondu na národní, regionální i celoevropské úrovni. Myslím si, že bude třeba rozšířit eh, tyto věci na obchod uvnitř Unie, abychom eh, potlačili negativní účinky a trošičku dohlíželi na to, jak to vypadá se zahraničními investicemi. Také bychom měli zohlednit způsobilost, kritéria způsobilosti. A myslím si, že revize tohoto fondu půjde tou cestou, kterou jsme tady naznačili. Musíme se podívat na to, jak to vypadá s obchodem ve světě, kde dochází ke strukturovaným změnám. Je třeba kombinovat eh, prvky globalizace a inovace. Fond musí přizpůsobit eh, svůj mechanismus, aby reagoval na nové podmínky. Jasné, že toto nařízení reaguje na výzvy, které budou existovat po roce 2020. Po těch zde uvedených myšlenkách si myslím, že je důležité, aby toto vše bylo připraveno ve zprávě a já určitě se pokusím předložit pozměňovací návrhy v tomto směru. Děkuji. Už někdo další se nehlásí o slovo? Ještě Emma, prosím, omlouvám se. Ano, já zde mluvím eh, za pana Junise, EKR není přesvědčena, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je dobrý nástroj, eh, který má nabízet peníze propuštěným zaměstnancům k tomu, aby se vrátili zpět do práce. Ta nová kritéria digitalizace a automatizace, to je předvídatelné, ovšem jsou zde dlouhodobé tendence, které bude nutno vzít v úvahu a které nejsou v souladu s architekturou EFG, který je reaktivní. Proto já budu hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji za komisi krátké vystoupení od pana Luciana Serneta. Ano, děkuji. Pane předsedo, rád bych jménem komise poděkoval Evropskému parlamentu za jeho zájem o tento důležitý nástroj. To je součást celé řady věcí, kterou děláme ze strany komise, abychom podpořili hospodářský rozvoj v regionech a tak dále. Já si myslím, že v minulosti se už ukázalo, že EFG hraje důležitou, nebo EGF hraje důležitou roli při způsobování se globalizaci. Je také nutno provádět eh, monitoring a vylepšit naše hodnocení ex post. V každém případě se ukázalo, že EGF měl pozitivní dopad na život celé řady pracovníků, kteří našli novou práci díky tomuto nástroji. Cílem těch vystoupení, které zde zazněly, je přizpůsobit EGF naší dnešní realitě, ale je zde pár věcí, které podle názoru komise nejsou dobře vyváženy, tak jak jsou v současné době navrženy. Například schopnost EGF přímo dávat prostředky regionům to není v duchu fondu, protože fond je specificky zaměřen na pracovníky. My nemůžeme pomáhat regionům jako takovým. Máme jiné nástroje, které směřují peníze na regionální orgány, regionální vlády, ale samozřejmě pokud se regiony chtějí více zapojit do procesu, tak eh, bychom s tím mohli pracovat, ale v každém případě tyto peníze jsou určeny na pomoc individuálním pracovníkům, kteří přišli o zaměstnání a to je také v souladu s tím, co je uvedeno v nařízení. Myslím, že je zde také jistá neslučitelnost mezi některými pozměňovacími návrhy a povahou fondu. Mám na mysli ex ante versus ex pont. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je fond ex post, je takto vytvořen, není to fond ex ante. Těžko můžeme něco udělat ex ante i ohledně toho hodnocení obchodu ex ante, pro který nemáme žádné údaje, těžko můžeme předem určit, kolik pracovníků ztratí práci v jakém regionu. To je zcela eh, neproveditelné. Děkuji. Děkuji, ale samozřejmě parlament eh, má právo vyjádřit vše, co si myslí, i když s tím komise není spokojená. My máme k tomu dlouhou tradici. Děkuji. Vzhledem k tomu, že je to stanovisko pro výbor EMPL, tak musíme opravdu pospíchat kvůli tomu rozpočtovému postupu. To znamená, že dnes 27. září v 6 hodin je tak předkládání pozměňovacích návrhů. Karolin, chcete něco říci na závěr? Děkuji, pane předsedo. Ano, je to velice ambiciózní eh, harmonogram a chtěla bych eh, také ještě říct s těmi regiony. Já se domnívám, že je důležité, abychom oblast působnosti rozšířili, abychom do toho zapotili jednotlivé strany, odbory, aby to bylo opravdu ve prospěch těch, co přišli o práci. Samozřejmě podporujeme také standardy malé a střední podniky, podniky, protože mají problémy v důsledku eh, globalizace a jejich dopadů. A také bych chtěla ještě říci, že tento fond eh, není dostatečně čerpán a eh, to nás vedlo k předložení návrhů, že bychom měli postupovat lépe, flexibilněji, aby se využívalo těchto prostředků a to je velice důležitý nástroj, tento helpdesk a e, samozřejmě to není jediný nástroj a můžeme jistě dosáhnout ještě mnohého zlepšení. Děkuji za spolupráci, děkuji. E, ta lhůta je tedy dnes v 18 hodin a lze předkládat návrhy pouze v angličtině. A poslední bod. Bod 15, což je prezentace stanoviska obchodní komory Evropské unie v Číně. A já zde vítám předsedu této obchodní komory, to je pan Mac Harborn, kterému tímto dávám okamžitě slovo. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že bude v pořádku, když budu prezentovat v průběhu pěti minut eh, svou prezentaci. Děkuji za to, že zde mohu velmi stručně prezentovat naše stanovisko. Je to jeden ze tří dokumentů, který jsme předložili tento rok. Od 18 měsíců od Davosu jsme prezentovali dokument, co se stalo s tím slibem pana Ší minulý rok a také business survey jsme předložili. Eh, my jsme neočekávali, že se před těmi politickými mítingami v Číně něco stane, ale viděli jsme po těchto mítincích určitý pokrok a je důležité na to upozornit, protože k pokroku dochází, protože to Čína potřebuje, ale také díky dobré práci evropských institucí, komory a dalších. Ale bych ušetřil čas, tak nebudu hovořit o pokroku, chci se zaměřit na ty zbývající problematické oblasti. První oblastí je oblast, kde jsme zaznamenali určitý pokrok a to je oblast přístupu na trh. Čína teď odstraňuje své, svá omezení pro joint venture v takových oblastech, jako je loďařství, automobilový průmysl a tak dále. To velmi vítáme bylo 48 omezených oblastí a v Číně. Oni to teď omezují. Je to podle nás eh, dost dlouhý seznam. Myslím si, že opravdu není dost ambiciozní jít za této situace do jednání o obecné dohodě. Očekáváme, že abychom dosáhli pokroku, musíme být ambicioznější. Pokud se mám vrátit eh, k přístupu na trh. Aby to bylo skutečně smysluplné v některých eh, odvětvích, eh, tak je třeba změnit eh, jistou regulaci, jistá nařízení, která omezují přístup na trh. Takže očekáváme legislativní reformu ze strany Číny a pak zde máme spoustu otázek licencování. Takže třeba ve finančním odvětví jsou jisté příležitosti, ale pořád ještě to závisí na licencích je k tomu potřeba licence. Jak budeme pokračovat? My si myslíme, že nejdůležitější je pokračovat eh, v dialogu s Čínou. Právě to je způsob, jak reformovat čínské regulatorní prostředí, aby opravdu ta otevření, ke kterým došlo v oblasti přístupu na trh, byla skutečně smysluplná. Pokud jde o regulační oblast a oblast přístupu na trh, když to mám skombinovat, když mám vybrat jednu oblast, která je velmi důležitá pro Evropu jako takovou, to je celá oblast eh, informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti. To je horizontální téma, které ovlivňuje většinu našich členských podniků a také to ovlivňuje tu digitální cestu do budoucnosti. My si myslíme, že společně musíme vytvořit novou strategii společně s Čínou v rámci možného pro přístup na trh našich členských podniků, také pro přístup technických výborů a tak dále, kde se diskutuje o standardech, o normách a nařízeních. Já si myslím, že toto je opravdu velmi důležitá oblast, kde všichni musíme najít svou cestu. Další oblasti, které jsou pro nás problematické, jak vidíme z našeho business je trvající diskriminace zahraničních firm v Číně. Je zde celá řada důvodů, nejen to vždycky jen státní politika, místní protekcionismus a tak dále. Podle nás je to hlavně definice zahraniční investorské společnosti. My si myslíme, že tato definice by měla být zrušená a měla by zde být jediná právní úprava platící pro všechny právní subjekty operující v Číně, aby byly vnímány jako čínské. A pak je zde otázka role čínských státních podniků v čínské ekonomice. Ve vašem skvělém dokumentu o vztazích EU a Číny na to také upozorňujete. My víme, že v Číně probíhá reforma, ale Čína byla mnohem, nebo by měla být mnohem transparentnější ohledně toho, co chce udělat. My voláme po větší transparentnosti a také rychlejším postupu. Všechny tyto záležitosti se pro nás eh, spojují v takzvaný reformní deficit. Vidíme Čínu, jak roste, jak dozrává, vidíme pokrok na straně reform, ale není to pořád ještě dostačující. My žádáme Čínu, aby urychlila reformy, protože pouze tak i my budeme moci omezit napětí, které pozorujeme na globální aréně. Ještě jednou odkážu na ten váš skvělý dokument. V bodě 1 říkáte, že je důležité zachovit, zachovat příležitosti pro konstruktivní dialog s Čínou. Vzhledem k tomu, že hovoříme k parlamentu, tak bych rád řekl, že je velmi důležité, abychom také přidělili dostatek zdrojů evropským institucím na to, aby mohli vést smysluplný a konstruktivní dialog s Čínou. Já to říkám jako zodpovědný aktor. Já si myslím, že také máme za úkol eh, stanovit si své priority, abychom mohli vynakládat své zdroje na to, co se nám nejvíce vyplatí. Pak zde máme jednu velkou iniciativu, která je velmi důležitá. Týká se to konektivity. Další platforma ukazuje také jednotnou strategii vůči Číně. My se snažíme navázat eh, s nimi úzké vztahy, abychom mohli jejich iniciativu ovlivnit, aby byla transparentnější a aby se řídila globálními pravidly pro výběrová řízení a veřejné zakázky. Pak je zde záležitost, která je v centru obchodního konfliktu mezi USA a Čínou. Protože 90 podniků cítí, že jsou nuceny k tomu, aby převáděli, transferovali své technologie. A zároveň Čína se brání takovémuto nucenému přenosu technologií. My eh, si myslíme, že teď je třeba se sbírat v terénu veškeré důkazy o tom, že to pořád ještě existuje, buď jako přímý tlak na společnosti, anebo prostě struktura, která k tomu vede. Měli bychom důvěřovat čínské vládě, že to myslí vážně v této reformě, ale v současné době má spoustu interních problémů a my bychom měli natáhnout ruku směrem k Číně a pomocí překonat problémy při překonávání tohoto reformního deficitu. Děkuji, pane předsedo. Skvěle, děkuji. A nyní dám slovo autorům této skvělé zprávy. Pan Winkler, náš stálý zpravodaj. Jako je jasné, že náš výbor INTA v Evropském parlamentu je prostě skvělý výbor, protože my dokážeme čínský problém vyřešit za 15 minut. To jasně svědčí o tom, že jsme velmi silný výbor. Obchodní vztahy mezi EU a Čínou jsou podle mého názoru dříve než kdy jindy, nebo více než kdy jindy, otázkou rovnováhy. A to souvisí také s tím obsahem který bych rád dal našemu stanovisku, stanovisku našeho výboru ke vztahu mezi EU a Čínou. A je to pravda více než kdy jindy právě proto, že teď jsme uprostřed poměrně nesmyslné globální obchodní války. Musíme ocenit pokrok našich čínských partnerů, ale zároveň musíme také velmi jasně hovořit o těch znepokojivých otázkách. A já chci jen reagovat na pana Harborna, který tedy hovořil o tom, že možná nejdůležitější záležitost jsou informační a komunikační technologie a kybernetická bezpečnost, protože to je věc, která neovlivňuje jen vztahy mezi EU a Čínou, ale celosvětové obchodní vztahy. Potřebujeme pokrok v celé řadě dalších oblastí a máme seznam těch znepokojivých oblastí. Eh, rovné zacházení, se zahraničními investory, rovné podmínky, boj proti nelegálnímu transferu technologií a tak dále. Je velmi důležité, aby tento výbor naslouchal hlasu EUCCC, protože si myslím, že právě tato obchodní komora může přinést cenou terénní zkušenost do našeho výboru. A to také byl smysl naší delegace do Číny, která proběhla nedávno a která byla zásadní pro to, abychom pochopili novou realitu v Číně. Musíme dále pokračovat v dialogu s Čínou na toto téma i na další témata. To je velmi důležité. Když se trošičku podíváme zpět, tak naše zkušenost ukazuje, že když budeme Čínu blokovat, tak to nepřinese žádné výsledky. Pouze to vede k tomu, že ty reformy zastaví místo, aby je urychlila. Takže na závěr bych rád řekl, že potřebujeme spíše spolupráci než konfrontaci, ale rozhodně nesmíme ustoupit ze svých požadavků. Děkuji Helmut Scholz, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, za tento briefing. Jen dvě otázky jak vypadá spolupráce v oblasti umělé inteligence a nových technologií. Kde tedy leží jádro této spolupráce? A za druhé, jaký je dopad vztahu mezi USA a Čínou na obchodování Evropské unie s Čínou? Je tam přímý dopad? My jsme rádi, že vidíme, že posilujeme naše úsilí v Evropě, abychom eh, zmenšili tu propast mezi námi a USA a Čínou. Myslíme, že bychom měli bojovat eh, za přístup do dalších pracovních skupin, abychom diskutovali o těchto aspektech eh, šířeji společně s našimi čínskými přáteli. Konflikt mezi USA, USA a Čínou může z krátkodobého hlediska být přínosný pro naše společnosti, že jim budou dávat přednost, ale takto my postupovat nechceme. My chceme, aby Čína byla otevřeným polem, kde budou respektovány dobré podmínky. Navíc to vyvolává velkou nejistotu. Některé z členských eh, společností musí přesouvat eh, celou produkci, jiné musí přizpůsobovat své dodavatelské řetězce. Vyvolává to nejistotu a my voláme ne po konfrontaci, ale po konstruktivním dialogu. Děkuji. To by tedy mohlo být vodítko pro naši příští spolupráci, spolupráce místo konfrontace. Děkuji, tím jsme uzavřeli bod 15, bod 16 různé, tam nemáme nic a příští schůze je 10. a 11. října. Děkuji za vaši tvrdou práci tady ve výboru.